Yes. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a pánové, vážení kolegové, můžeme pokračovat ve schůzi. Je mi ctí přivítat doktora Ali Abdela Ala, předsedy egyptské sněmovny reprezentantů, který eh, vede delegaci Jejímiž členy mimo jiné je předseda zahraničního výboru pan Tarek Radvan. E, e, pane doktore Abdel Alalu, vaše návštěva do Evropského parlamentu je v pravý čas, protože Evropská unie velmi podporuje stabilitu vaší země, jeho vládu, její vládu a instituce. Dověděli jsme se, že nově jmenovaný předseda vlády, pan Mustafa Madbuli, představil nový kabinet, ve kterém je poprvé osm žen. Tento kabinet eh, složil pří, eh, přísahu 14. června a byli bychom rádi, kdy nás, kdybyste nás informoval o nejnovějším politickém vývoji u vás. Pokud je o bezpečnostní situaci, 13. června egyptská armáda oznámila, že stahuje 70 jednotek ze Sinaje, což a je, že je to příprava na prohlášení tohoto e, území bez terorismu. Rádi bychom slyšeli vaše názory na situaci v Egyptě a v regionu, především v Libii a Gaze. Také jste měli eh, předsednictví parlamentního schromáždění Unie pro moří až do května 2008, pak ho přijel Evropský, převzal Evropský parlament a víme, že jste diskutoval s prezidentem Tajany včera a zajímala by nás, abyste nám o tom taky řekl. V tomto kontextu eh, vítáme posílení spolupráce Evropská unie Egypt, které bylo posíleno od eh, přijetí partnerských priorit EU Egypt pro rok 2017 až 2020. Cílem je podpořit vzájemné zájmy a hodnoty situaci, lidská práva, sociální vývoj, ekonomiku, migraci a tak dále. Rádi bychom rádi také řekli, že situace lidských práv a zmenšující se prostor pro nezávislost občanské společnosti v Egyptě je pro nás velký, velký velkým znepokojením a jsou zde základní prvky, Evropsk, eh, eh, jsou základní prvky Evropské unie a egyptského přátelství. Rádi bychom vyzvali pro plné respektování základních eh, práv. Děkuji panu McAllisterovi, předsedu výboru pro zahraniční záležitosti v Evropském parlamentu. Můžete hovořit jazykem, jakým chcete. We, we, we, we will have somebody to, to do the translation in English. Okay, then we'll go ahead. We'll go ahead. Hmm? Oh, okay. <laughs> voilà, c'est toujours le problème. Voilà, To je vždy problém s překladem z francouzštiny do angličtiny nebo z francouzštiny do arabštiny, ale důležité je, abychom hovořili jazykem, kterému všichni rozumí a já eh, tedy budu hovořit francouzsky, pokud zde je k dispozici tlumočení z francouzštiny do dalších jazyků, do dalších evropských jazyků. Nejdříve děkuji panu McAllisterovi, předsedovi výboru pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu, Děkuji za toto pozvání, kterého si velice vážím. Toto je poprvé, kdy předseda Evropského parlamentu navštívuje Evropský parlament. A je to poprvé od roku 2004. Situace v Egyptu momentálně, mám tím na mysli situaci od 36. 2013 se naprosto změnila. Máme novou ústavu, nového předsedu, nový parlament. Náš egyptský parlament se skládá z 596 poslanců. Z toho je zde nějaký problém? Ne, říká pan předseda. Mě by chtěli, já si již bude eh, pokládat dotazy. Já, měl, já jsem měl strach, že je to nějaká námitka. Máme 90 žen poslankyň, 39 koptů a 20 politických stran. Většina v Evropském parlamentu je tvořena koalicí mezi několika, několika stran a nezávislých poslanců. Pracovali jsme v Egyptě na mnoha zákonech tak abychom zmodernizovali ekonomickou a společenskou situaci v naší zemi. E, vytvořili jsme asi 400 zákonů během tří let. Mezi nimi jsou zákony, které jsou velice důležité pro posílení zásad e, legality v Egyptě. A zásadu rovnosti, zásad rovnosti mezi muslimy a kopty. Tyto zákony se například týkají i církví a také stavění kostuly. Dříve byl problém stavět, například postavit koptský kostel. Ale na základě tohoto nového zákona kostely a moš, mešity se staví podle jednoho jediného pravidla, což znamená, že kostel podlehá stejným pravidlům jakožto mešity, stejným pravidlům předpisům pro výstavbu. Tento zákon o výstavě kostelu posiluje zákon rovnosti mezi egyptiany. Další zákon se týká sociálního zabezpečení. V Egyptě většina lidí nemá prostředky pro to, aby měli, mohli požívat eh, sociální zabezpečení a sociální služby. Na základě tohoto nového zákona každý egyptian stejně tak jako zde v Evropě občané, platí příspěvky do sociálního zabezpečení a pak má možnost používat eh, eh, ten celý systém sociálního zabezpečení a mít z něho veškeré požitky. Další zákon, který jsme přijímali, se týká investicí v Egyptě. A podle tohoto nového investičního zákona máme svobodné investování, což znamená, že investor zaplatí peníze pro svůj, pošle peníze pro svůj projekt v Egyptě a je schopen, pokud tento projekt je výnosný, si to, co ten projekt vydal, bez problémů z Egypta zase převést zpět do své země. Tento zákon o investicích zohledňuje také mezinárodní pravidla pro ochranu investorů, zahraničních investorů. Nemáme tady nějaké znárodňování ani konfiskace. Máme zde záruky pro investory ze zahraničí, u nás v Egyptě nyní podle nového zákona. Třetí zákon se týká svobody tisku. Podle tohoto zákona je zcela zakázáno uvěznit novináře na základě jeho názoru, který vyjádřil. Ať již v novinách nebo v televizi, nebo v jakémkoliv jiném sdělovacím prostředku. Tyto zákony, o kterých jsem hovořil, jsou zásadní pro Egypt. Další zákony se týkají, jak už jsem říkal, v podstatě veškerých ekonomických společenských a politických oblastí. Současná situace v Egyptě vy ji velice znáte, dobře znáte. Máme mnoho výzev, kterým čelíme. První výzva se týká fenoménu terorismu. Druhá výzva to je problém s nelegální migrací. Třetí výzva, třetí problém se týká ekonomické situace. Co se týče terorismu a otázek, které jsou přímo spojené s nelegální migrací, zde Egypt A tady terorismus začal a mé, mý přátelé zde v Evropském parlamentu tom také hovoří. Kde vznikl terorismus? Kdy se začal objevovat? Bylo to? A říkají to i, i předseda výboru pro obranu a další kolegové, se kterým se setkal, se kterým jsem zde v parlamentu mohl, měl možnost hovořit. Problém terorismu je zásadní. A terorismus v Egyptě vlastně začal v roce 1981, v době, kdy byl zavražděn prezident Sadat fanatikem, tedy muslimskými fanatiky, abych to tak uvedl v uvozovkách. Od té doby terorismus se začal pomalu šířit, rozvíjet a stal se postupně fenoménem. Neřekl bych regionálním, ale mezinárodním. Z toho vyplývá, že co se týče hranic, terorismus má jakýsi mezinárodní, má mezinárodní kambice, nezná hranice a proto státy musí spolupracovat, musí pracovat společně na řešení pro to, jak bojovat proti fenoménu terorismu. Spolupráce se musí týkat zejména transferu peněz. Je třeba, abychom kontrolovali transfery peněz, aby každá země byla schopná je kontrolovat. Zejména se to týká organizací občanské společnosti. Dobře víme, že peníze pro je, jsou pro občanské společnosti velice důležité, ale tady musíme být velmi vdělí na pozoru. Mám tím na mysli, že musíme vždy se držet zásady transparentnosti. Každá osoba, každá občanská společnost musí přesně deklarovat, odkud pochází peníze, kterými disponují. A také musí deklarovat, jak ty peníze vynakládá, jak je utrácí. Máme například v Egyptě problém, jsou, existují u nás občanské společnosti či organizace občanských společností, kteří mají peníze například s Arábie pod záminkou, že budou stavět školu, mešitu, nemocnici, ale ve skutečnosti to není ten vlastní účel, o to nejde. Ve skutečnosti je to prostředek, jak používat peníze pro jiný účel. Tedy je to prostředek, jak subvencovat teroristické organizace buď v Egyptě, anebo v nějaké jiné zemi. Je tedy třeba, aby státy spolupracovaly na mezinárodní úrovni, aby se koordinovali ve svém úsilí kontrolovat fenomén terorismu a zejména, aby byli schopni kontrolovat toky peněz. Také je třeba, aby všechny státy spolupracovaly v oblasti spravodajských služeb a výměny informací Dodnes existují státy, které nechtějí předávat informace, zdráhají se a jedná se o informace, které se týkají právě teroristických operací, anebo se týkají těch osob, které jsou již eh, z, eh, uváděni, eh, co by teroristé jsou zařazeni do kategorie teroristů ve své země původu. Je tedy třeba, abychom byli schopni, ať už v Evropě, či v Americe, či na Blízkém východě, takto spolupracovat v oblasti výměny informací. Veškeré státy by rovněž měly spolupracovat co se týče tisku. Existuje určité, existují určité televizní kanály či jisté noviny, které skutečně pobízí, vyzývají, podněcují terorismus. A také existují televizní kanály, které šíří, a to odsud, z Evropy, šíří takové informace, které opět pozněcují a pozbuzují k terorismu. Egypt má obrovskou odpovědnost eh, v této oblasti. Egypt ah, Okay. Euh, eh, požádali jste mne, aby... Ale já jsem nucen neboť ta situace, která co se týče terorismu a migrace, nelegální migrace, je naprosto významná. To je problém. Zásadní, hlavní problém je prostě ten terorismus. Druhý problém je nelegální migrace. Egypt se velmi snaží řešit fenomén nelegální migrace Od 8.9.2007 již neexistuje žádná loď s emigranty, která by opustila egyptské území směrem do Evropy. Neexistují egyptiané v této doby, kteří by se věnovali této činnosti, ale někteří zahraniční státní příslušníci eh, se zapojovali do eh, transferu emigrantů z afrických zemí, z Egypta či Líbie do Evropy. Evrop, eh, promiňte, Egypt kontroluje, Egypt vyvíjí obrovské úsilí ve snaze kontrolovat eh, takovéto eh, činnosti, tento fenomén. Stabilita Egyptu je součástí stability Evropy. Pokud zaručíme stabilitu Egyptu, zároveň tím přímo zaručujeme stabilitu Evropy. Tedy my žádáme naše evropské přátele, zejména zde v Evropském parlamentu, aby pomáhali rozvíjet egyptskou společnost, aby pomáhali posílet mír v Egyptě. A nejen v Egyptě, ale aby pomáhali posílit mír v celém středomorském regionu blízkovýchodním regionu, neboť je to konfliktní region, problematický region. Máme konflikt v Líbii, v Sýrii, v Jemenu, v Iráku, v Súdánu, v Somálsku a tak dále. Z důvodu těchto konfliktů v Egyptě máme asi 10 milionů migrantů. 10 milionů migrantů osob, které žijí v Egyptě, mezi, mezi nimi 700 tisíc Syřanů. Toto je naše aktuální situace v Egyptě ve stručnosti. A já vždy se snažím přijít nějakou obecnou eh, informací o situaci v Egyptě. Egypt bude využít, eh, chce využít této příležitosti, dis, eh, kterou má nyní, kdy můžeme s vámi diskutovat eh, a rádi s vámi se zamyslíme společně nad tím, jak zvládat určité fenomény v mnoha oblastech. Rádi s vámi budeme spolupracovat. Ať již nyní a, či v budoucnosti a řešit situaci nejen zde, ale také na blízkém, blízkém východě. A tady je problém i e, gazy a Egypt, respektive uh, eh, Orion. problém plynu. A my se stáváme vlastně regionálním centrem v oblasti plynu na Blízkém východě. Měli bychom eh, využít tento pokrok a měli bychom opět spolupracovat i v této věci. My vždy počítáme s našimi evropskými přáteli, s tím, že nám budou pomáhat. Ano, v Egyptě máme například i problém, který se týká občanské společnosti či svobody tisku. Je třeba o takovýchto problémech hovořit, diskutovat o nich. Snažíme se posílit eh, to, co máme společného. A budeme rádi, když společně budeme nalezat řešení pro eh, problémy, které máme. Já jsem velice otevřen. Budu vám velice rád naslouchat a velice rád eh, diskutovat o těchto věcech. Pokud máte nějaké obavy, vyjádřete je, obavy v ohledně situace v Egyptě. Já vám děkuji, pane předsedo, děkuji vám poslancům. Thank you very much, Mr. Speaker. Já vám eh, děkuji, pane předsedo, za vaše úvodní poznámky. Kolegové, mám tady osm žádostí o slovo. Ještě paní Lochbiller, to je devátá. Vzhledem k tomu, že bych vám rád dal slovo všem, ale času moc nezbývá, tak bych byl rád, kdybyste se mohli omezit na jednu minutu. Možná, že bychom mohli odložit ještě katarského ministra o 10 minut. Pan Preda jako první. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo parlamentu. Dnes máme tady vynikající příležitost si s vámi měnit názory. Já jsem velmi rád, protože řešíme spolu společných eh, výzev, migrace, terorismus, eh, komplikovaná situace na Blízkém východě. A naše skupina EPP eh, si uvědomuje, že Egypt je pro nás velmi důležitým partnerem a že nestabilita v této oblasti se musí řešit. EPP také podpořila úsilí o demokratickou transformaci, ale hlavně s cílem zlepšit situaci v oblasti lidských práv v Egyptě. A já jsem také si velmi pozorně vyslechl projev prezidenta Al-Sisiho, který hovořil o tolerantnosti, o společných hodnotách a tak dále. A mě by zajímalo, co si myslíte v této souvislosti o delegaci, tedy návštěvě našeho podvýboru pro lidská práva, aby se seznámil se situací eh, lidských práv v Egyptě. Pane předsedo, obvykle dáme slovo všem a potom budete mít příležitost na všechno odpovědět najednou. Teď za skupinu SAD pan Šole. Šole. Oh, I will take the right. floor for the Greens. If sorry, then we yeah. okay. You're on the wrong list. Sorry. Okay. Uh, Mr. To byl špatný seznam. Pan Kán. Děkuji, pane předsedo. Vy jste mluvil o celé řadě zemí na Blízkém východě a zmínil jste se o Gaze. Mě by zajímalo, co tady, jakou roli tady může Egypt eh, sehrát. Vůbec jste, nebo moc jste nehovořil o situaci v Izraeli. Co můžeme udělat pro to, abychom tady podpořili mír? A ještě k tomu, že jste zmiňoval tolik eh, zákonů, které se podařilo přijmout, ale i tak eh, došlo k protestům proti zatýkání těch, kteří protestovali proti volbě prezidenta tak co s tím hodláte dělat? A potom ještě jde o e, mladého Itala. A teď je potřeba vyšetřit, je to Giulio Regeni, e, který byl zabit v Egyptě a je potřeba vyšetřit okolnosti jeho smrti. Už jsem uzavřel seznam e, řečníků, takže se nehlaste za AKR, pan Bašir. Děkuji, pane předsedo. Vítejte tady, pane doktore Ali Abdele, ale já jsem v Egyptě byl několikrát. Myslím si, že Egypt by se měl dále rozvíjet a chci se zeptat na eh, turistickou policii. Bezpečnost je samozřejmě zásadní pro turisty, kteří eh, k vám cestují. Funguje to ještě pořád taková mm, kontaktní jednotka, na kterou se turisté mohou obracet v případě problému. A potom eh, Eh, svoboda médií, to je základní pilíř eh, té vaší legislativy, o tom jste hovořil. Eh, týká se to například Al Jazeera. My věříme v základní svobodu médií v EU, to je zásadní pro demokracii, a proto bych se chtěl zeptat na ten spor s Katarem a jestli by bylo možné to eh, vyřešit. Omlouvám se, musím přísně, říká pan předseda, pan Austrovičus. Pane předsedo parlamentu, vítejte eh, tady v Bruselu. Já jsem ze skupiny liberálů a demokratů a musím vyjádřit naše obavy z potlačování občanské společnosti v Egyptě. To vyeskalovalo zejména minulý měsíc. Máme zvláštní obavy také u těch jednotlivých případů zatýkání blogerů a nezávislých aktivistů eh, za lidská práva, například pan Amal Fati, který, která pravděpodobně eh, na internet dala video o tom, jak byla sexuálně obtěžovaná a potom čelila zatčení, nebo pan Hasan, který byl propuštěn na kauci. Ale chci se vás zeptat, pane předsedo, jestli byste se mohl vyjádřit eh, také k té situaci v oblasti eh, financování občanských organizací ze zahraničí. Pan eh, Sole. Děkuji, pane předsedo. Já bych vás chtěl eh, upozornit na případ Mosen Hasana, paní Mosen Hasana, se kterou jsem se setkal. Včera byla před soudem. Je to aktivistka, lidská práva teď čelí potenciálnímu trestu podle zákona 173. Je v tomto případě obviněna z vybízení nenávistě a k osvobození žen. Jaký zákon může vést k tomu, že něco podobného může vést k jejich začení. My tady jsme velmi znepokojeni jejím případem a podobnými dalšími případy. Pan Borgesio. Děkuji, pane předsedo, vaše excelence, vítejte. Chci vám velmi poděkovat za ten důraz, se kterým jste hovořil o situaci ve vaší zemi. Hovořil jste o těch dvou zásadních eh, prioritách pro bezpečnost, což je terorismus a migrace. Eh, myslím, že málo kdy slyšíme tak eh, inteligentní a jasné prohlášení ze strany afrických zemí, aby bychom tuto politiku chtěli výsledně podpořit, protože je to ve společném zájmu. Chtěl bych také eh, podpořit důležitost Marshallova plánu pro africké státy, ale potom samozřejmě budeme muset dohlédnout na konkrétní implementaci. Je potřeba vaší zemi pomoci a já si myslím, že Evropa musí podpořit například rozvoj cestovního ruchu, protože dnes eh, jde hlavně o to, jak zajistit jejich bezpečnost a také zajistit eh, bezpečnost eh, zahraničních investic i z Itálie. Pan Šopran. Děkuji, pane předsedo, za toto velmi jasné vysvětlení té, těch probíhajících změn eh, také v občanské společnosti směrem k větší eh, svobodě občanů a také směrem eh, k větším ekonomickým svobodám. Já jako politolog samozřejmě chápu ty bezpečnostní obavy Egypta, které se týkají extremistických útoků, vůči kterým se samozřejmě musíte bránit, ale chci se vás zeptat, co si myslíte nebo jak analyzujete možnost na jižním břehu Středomoří zřídit jakýsi hub nebo středisko, kde by se vyřizovaly žádosti migrantů o azyl, tedy těch, kteří míří do Evropy. A tím byste se stal velmi důležitým strategickým partnerem pro evropské země. Zajímalo by mě, jestli by Egypt tedy mohl v této oblasti fungovat jako uh, spolehlivý partner. Děkuji, pan Epitideus. Děkuji, pane předsedo. Já vás tady eh, chci srdečně přivítat. Chci se zeptat na situaci oblasti egyptsko-tureckých vztahů. A dále se chci zeptat, na to, jestli se Egypt chystá zřídit eh, zvláštní obchodní zónu, eh, tak, aby došlo k rozvoji obchodu se, soudními, se sousedními státy. Michel Alio Marie. Děkuji, pane eh, předsedo. Vítejte tady, pane předsedo parlamentu. Děkuji také za to, že jste se rozhodl použít ve svém vystoupení francouzštinu. Egypt je jedna ze zemí, která je eh, velmi důležitá pro zajištění stability a bezpečnosti v této oblasti. Mám pro vás tři otázky. Za prvé, jaké místo a roli by Egypta, egyptský parlament mohl hrát v řešení těch eh, různých místních krizí, o kterých jste hovořil, včetně eh, krize, která se týká států v Perském zálivu. Za druhé, co se týče boje proti terorismu, tak eh, vy jste eh, připomínal určitá opatření, například výměna zpravodajských eh, informací, spolupráce s pravodajskými službami, to je známe, ale je tady také velmi důležitá oblast, o které se hodně v Evropě hovoří, tedy deradikalizace extremistů a zajímalo by mě, jestli máte nějaké zkušenosti, o které byste se mohl podělit. A třetí otázka Víme, že tady jde také o rovnováhu, vyváženost situace mezi různými komunitami a já myslím, že dnešní eh, vláda eh, už eh, zajímá mě, jestli na úrovni ústavy došlo k uznání práv koptské komunity. Paní Lochbiller, děkuji, pane předsedo. Já mám otázku týkající se Julia Regeneho. O tom už tady byla řeč, protože od roku 2016 došlo k několika návštěvám egyptských poslanců. Bylo nám řečeno, že i egyptský parlament se snaží zjednat spravedlnost a zjistit, co se stalo. Možná, že byste mohl mm, nám o tom poreferovat. Dále jde o další otázky spojené s lidskými právy. Možná, že eh, bychom eh, mohli jako výbor pro lidská práva přijet do Egypta a seznámit se se situací na místě. A potom jsou to jednotlivé případy aktivistů, kteří byli zatčeni. Matka Julia Regenyho například zorganizovala hladovku na protest proti zatčení některých eh, demonstrantů. Jsou obviněni z různých eh, trestných činů, ne z toho, že protestují, ale z toho, že například jsou teroristy. Děkuji. Jedenáct poslanců eh, mělo otázky. To ukazuje, jak moc pozornosti věneme egyptské politici. Znamená, že máte 11 minut maximálně na odpověď, protože my potom musíme ještě vést dialog s katarským ministrem zahraničí. The floor is yours. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Bylo položeno několik otázek. Tady bylo asi třeba několik různých takových návštěv a slyšení, abych je mohl zodpovědět. Veškeré otázky, které padly, jsou důležité. Upřímně, veškeré byly důležité. Ale já budu muset nějak schrnovat. Schrnu ty otázky, které se týkaly tisku, sdělovacích prostředků, dále návštěva podvýboru pro lidská práva v Evropském parlamentu v Egyptě. Dále otázka, která se týkala problematiky lidských práv eh, všeobecně v Egyptě. Rovněž další otázka týkající se bezpečnosti středomorské oblasti bezpečnosti všeobecně, vše Egyptě, svobody tisku, problému obhájců lidských práv v Egyptě. Problémy či kry, krize na Blízkém východě, zejména v Gaze, také problémy a další otázky, které se týkají cestovního ruchu v Egyptě. A také další otázka, která se týkala pomoci z evropských zemí, která je určena Egyptu A co se týče této otázky, tak děkuji italskému kolegovi, který navrhl Maršálův plán pro Egypt. My s vámi počítáme. Doufáme, že takovýto Maršálův plán bude. Pro Egypt. A nyní začnu první otázkou. To je návštěva výboru pro lidská práva, podvýboru pro lidská práva v Egyptě. Já jsem měl, eh, co by předseda Evropského parlamentu, velké potěšení, že jsem mohl přijmout eh, návštěvu eh, tohoto podvýboru v Egyptě a jak jsem již uvedl, jsme velice otevření, nic neskrýváme, nemáme co skrývat. Pokud máme problém s lidskými právy, mý přátelé z podvýboru pro lidská práva zde v Evropského parlamentu, kteří navštívili Egypt, vždy mohou navštívit Egypt opětovně. My je uvítáme kdykoliv, kdy se rozhodnou navštívit naši zemi. Další otázka, která se týkala Julio Regeniho, Egypt a Itálie mají velice úzkou spolupráci mezi generálními prokurátory, mezi tedy egyptským generálním prokurátorem a italským generálním prokurátorem. Egypt tedy se snaží řešit eh, tuto záležitost. Pracujeme, spolupracujeme s italskými orgány v této věci, tak, abychom zjistili, jaká je vlastně jak tedy ve skutečnosti eh, ten, ta, ta záležitost vypadá, o co tam ve skutečnosti šlo. Problém, eh, který se týká tis, zákona o sdělovacích prostředcích, o tisku, tento zákon platí na veškerý typy tisku, ať už je to egyptský tisk ne, nebo tisk zahraniční. Nemáme tady trest odnětí svobody za zločiny, kterých se dopustil tisk, ať už jsou to noviny, psaný tisk, anebo sdělovací prostředky audiovizuální. Co se týče problému Gazy, Egypt se snažil eh, spojit eh, palestinskou část, tedy ať již to byl Hamas, anebo palestinská samozpráva. My se snažíme je spojovat v Egyptě, aby tyto dvě strany spolu hovořily a aby došlo k dohodě mezi těma, těmito dvěma stranami, mezi Hamásem a palestinskou spalesprávou, ale bohužel jsou tady další třetí zahraniční strany, které se snaží jak si to, tuto uvledňovat a té dohodě uškodit. Snaží se o to, aby nedošlo k uzavření této dohody mezi Hamásem a palestinskou správou. Egypt nese svou odpovědnost za palestince, kteří žijí v Gaze. Minulý týden či minulý měsíc Egypt poslal pomoc do Gazy. Byly to potraviny, sanitární pomoc, zdravotnické prostředky. Zaslali jsme tuto pomoc do Gazy. Další konflikt v regionu je v Sýrii, je v Jemenu, a Egypt, ať již v Sýrii či v Jemenu, se vždy ze všech sil, veškerými prostředky snažil dosáhnout mírového řešení těchto konfliktů. Co se týče problému obhájců lidských práv v Egyptě, v Egyptě například, pokud se někdo dopustí nějakého zločinu, tak je postoupen procesu trestně právního stíhání. A tady máme tři stupně v Egyptě. Nemůžeme říci, že je tady je odsouzení závěrečné, pokud, ten, eh, eh, pokud to neprošlo těmi všemi třemi stupni. Nejdříve tady máme předběžné zadržení, to je jako v té konkrétní situaci. To trvá maximálně tři měsíce. Po těchto třech měsících se ten proces se dostává do další fáze. Pak je třeba, eh, aby ten člověk, ten člověk pak musí se dostat před soud. Pokud tedy jsou obhájci lidských práv, kteří jsou momentálně zadržováni, tak eh, jejich zadržení je předběžné zadržení, jsou v podstatě ve vazbě, ale tam nemohou se trvat nikdy déle než tři měsíce. Takže to ještě není vězení, to je vazba, předběžné zadržení. A tady se vracím k otázce, která se týkala návštěvy pod výboru pro lidská práva. Já doufám, že tento podvýbor společně s výborem pro zahraniční záležitosti eh, navštíví Egypt opět. Jak říkám stále, vy jste v Egyptě vítáni, rádi vás ubítáme, jsme velice otevřeni. Rádi s vámi budeme diskutovat. Děkuji vám mnohokrát a děkuji také panu předsedovi, že mi dal příležitost zde nyní s vámi takto hovořit. Eh, pane předsedo, eh, děkuji vám za výměnu názorů, děkuji vám za to, že jste odpověděl na spoustu našich dotazů. Hovořil jste velmi jasné, jasně. Eh, podvýbor pro lidská práva je v Egyptě vítán. A parlamentní delegace našeho parlamentu vám přije. v velk, hodně úspěchů v Egyptě a přejeme si, aby Egypt byl eh, naším klíčovým partnerem, jak dosud bylo na parlamentní úrovni. Eh, přeji vám příjemný pobyt v Bruselu a šťastnou cestu zpátky do Káhery.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 Dámy a pánové, vážení kolegové, pokračujeme ve, schůze, ve schůzi bodem číslo 18. Jsme velmi rádi, že máme příležitost v našem výboru přivítat eh, pana místopředsedu vlády a ministra zahraničí věcí, pana Mohameda bin Abdulrahmana al-Sani z Kataru, který je doprovázen delegací několika eh, politiků a samozřejmě eh, panem velvyslancem, kterého velmi dobře známe v tomto parlamentu. Vaše excelence, eh, Evropská unie má velmi dobré vztahy se všemi zeměmi Rady pro spolupráci v Perském zálivu, včetně Kataru. Vztahy Evropské unie a Kataru jsou pro nás důležité a tyto vztahy byly nedávno posíleny díky podpisu dohody o spolupráci v březnu 2018 a doufáme, že bude dobrým základem pro větší politický dialog a hlubší spolupráci v různých oblastech. My jako Evropský parlament plně podporujeme úsilí Kataru o diversifikaci a agendu země v rámci transformace. Především prosím katarskou národní vizi 2030. Možná víte, vaše excelence, že Evropský parlament eh, eh, přijal neutrální stanovisko ke krizi v Perském zálivu. Po roce Evropská unie eh, plně podporuje kuvajské zprostředkovací úsilí v krizi v zálivu a Radu pro spolupráci Perském zálivu ve snaze o spolupráci a stabilitu. Víme, že situace se v uplynulých týdnech ve vaší země, eh, zemi zhoršila. Destabil, deeskalace je zcela zásadní pro dosažení regionální stability a tato krize je příležitost pro radu, aby z této krize vyšla posílena. A eh, jsme velmi rádi, že jste eh, při, přijeli. A byli bychom rádi, kdybyste nás informovali o tom, jaké je stanovisko eh, Kataru ke krizi Perském zálivu, jak tento problém řešíte a jak se díváte na snahu Spojených států organizovat summit s lídry, z eh, lídry z Perského zálivu v Camp Davidu, který nyní byl eh, posunut na září. Dávám vám slovo. Děkuji vám. Děkuji vám i, č- i poslancům Evropského parlamentu za to, že jste mými hostiteli dnes a že jste mi dali příležitost pohovořit zde v parlamentu. V první řadě bych vás rád informoval o Kataru a katarské zahraniční politice i vnitrostátní politice a jak přežívá eh, v tomto turbulentním regionu především pokud jde o e, to, co se tam děje v uplynulých letech. Za prvé, sociální a ekonomický výbor e, je v popředí e, na agendě katarského státu. A to se týká nejenom vnitrostátní politiky, ale také principu naší zahraniční politiky. V uplynulých 20 letech jsme velmi investovali do toho, abychom přijali všeobecné hodnoty na Blízkém východě. A především se soustředujeme na vývoj lidí a lidského kapitálu. Katar velmi investoval do vzdělání. Katar je, eh, má nyní eh, univerzitu, univerzity, eh, které jsou uznávané na celém světě a tyto univerzity požívají svobody akademického prostoru a svobody vyjadřování a to je unikátní v tomto prostoru, v tomto regionu. A rovněž se Katar velmi pokročil ve své legislativě, v nařízeních, v oblastech eh, eh, pra, lidských práv, eh, pracovních práv. Zaměřuje se na obavy mezinárodního společenství a rovněž na postavení žen ten takzvaný empowerment, lepší postavení žen, je jednou z eh, priorit katarské politiky a eh, máme eh, zájem na zaměstnávání zem žen a ženy studují i pracují na univerzitách v Kataru. Katar je součástí agendy vývoje, vývoje lidí toto velmi podporujeme a v uplynulých 20 letech jsme v Kataru velmi investovali do vytvoření a rozvoje platformy pro dialog. Jinak, pokud jde o jiné aspekty, velmi se zaměřujeme na ekonomický vývoj u nás v zemi, protože se domníváme, že to přinese prosperitu našim lidem. A když monitorujeme nebo se podíváme na pokrok ekonomický v Kataru za uplynulých 20 let, tak vidíme, že jsme hlavním dodavatelem eh, na světový energetický eh, trh 30 všech dodávek na světových energetický trh je právě z Kataru. Čili toto je je partnerem, který je zásadní a kritický pro mnoha zemí, včetně evropských. A Evropa jako region je náš druhý největší trh po Azii, kde hovoříme především o Japonsku a Koreji. Dále dodáváme energii do Spojeného království, Polska a dalších evropských zemí. A Katar je hrdý na to, že v těch uplynulých dvou dekádách byl spolehlivým energetickým partnerem. Rovněž když se podíváme na velikost naší ekonomiky a když se podíváme zpátky do 90. let, tak HDP Kataru bylo 2 miliardy dolarů, teď přesahujeme 120 miliard. To znamená, že se to víc než desetinásobilo v uplynulých eh, letech, dvou dekádách. A to je obrovský eh, pokrok díky velikému úsilí ze strany vlády a lidí v Kataru. A přispělo to k prosperitě nejenom naší země, ale také celého regionu. Evropská unie je naším nejví, druhým největším importním trhem. Třetina našich dovozů přichází ze zemí Evropské unie. Část hodnot do kterých Katar také velmi v uplynulých dvou dekádách investoval, je svoboda přístupu k informacím a svobodná média. Ano, jsme region, kde svobodná média nejsou taková, jak tady na západě, ale snažíme se všemožně v arabském světě, abychom poskytli platformu pro svobodu vyjadřování a standard svobodných médií. Když se podíváme na situaci před 20 lety, tak nebyly žádné zprávy nebo informační platforma pro, eh, Arabs, pro Araby, kromě oficiálních platform a eh, k vládních platform. Eh, Katar ovšem podporoval tento vývoj a vznik Al Jazeera, která je jedním z největších, jednou z největších sítí nejenom v arabštině, ale i v angličtině a v dalších jazycích. Věříme také, že součástí našich hodnot je konstruktivní dialog, který umožní eh, koexistenci a soudržnost. A Katar poskytnul platformu různým eh, protivníkům, aby vedli dialog a aby si vyměňovali eh, názory, aby eh, problémy řešili dialogem a nikoli v konfrontací. Naše země taky velmi mnoho investovala do správného vládnutí a Věříme tomu, že transparentnost a boj proti korupci jsou klíčovými prvky eh, pro eh, vývoj, který Katar schválil. A eh, proto, aby byl lídrem v regionu. Katar je pokud jde tedy o důvěryhodnost a efektivnost ústavního systému. To jsou hodnoty a principy, které formulují to nejlepší v našem regionu. A jsou to hodnoty, které eh, Katar převzal a, které chce rozvíjet. E, my jsme je nejenom přijali, ale také je praktikujeme a nejenom o nich mluvíme. E, my napřed jsme je přijali a potom teprve jsme o nich mluvili, na rozdíl od jiných e, arabských zemí. E, my totiž e, máme vůli je opravdu e, provádět, je realizovat. A v tomto směru E, poskytujeme e, pomoc ostatním bratrským zemím na Blízkém východě. Jako příklad mohu dát zprostředkovací úsilí nebo mediační úsilí. Katar zprostředkoval a medioval nebo e, zprostředkovával mír v Libanonu, v Sudánu i mezi palestinci. Rovněž jsme velmi investovali eh, proto, aby naše školní děti měly přístup ke vzdělání. A eh, máme programy, které financuje katarský stát. A jsou to partnerské pr- programy se zeměmi z Evropy. Eh, slavili jsme Eh, vzdělávání deseti milionů dětí eh, v eh, zenkovských oblastí. Velmi jsme investovali také do ekonomického rozvoje arabské mládeže. Je, vytváříme prostředí, které dává příležitost desítkám tisíc mladých na venkově. Vidíme také, že tím, že eh, umožníme lepší životní podmínky lidem i z těch eh, zranitelných částí společnosti, přispíváme k lepší stabilitě na Blízkém vý, vý, eh, východě a rovněž podporujeme úsilí v Libanonu, v Darfuru, v, Sula, v Sudánu. A v Sudánu Eh, ta, eh, eh, ti obyvatelé, kteří z Darfuru odešli, se teď vrací do svého regionu, protože budou mít k dispozici školy, zdravotní střediska, byty. A to je právě součástí katarského regionálního působení. A jako Eh, eh, host tady ve výboru pro mezinárodní spolupráci mohu říci, že situace na Blízkém východu eskaluje. Jemen, eh, Somálsko, Líbie, Sýrie je, čelí problému nadnárodního terorismu a už vůbec nehovořím o krizi ISIS. My vidíme, že krize na Blízkém východu, východě eh, není eh, izolovaná, že eh, tam jsou ty věci navzájem propojené. A střední východ potřebuje vytvořit kulturu regionální bezpečnosti, včetně regionální bezpečnosti pro svůj vlastní region. Tím, že se že eh, propojí a pokusí se řešit společně eh, obecné eh, i regionální hrozby a výzvy ve smyslu mezinárodního práva. My v rámci manévrování vidíme, že jsou i je určité vákum a E, určité úsilí na druhé straně. A to vákum právě dává prostor radikalizaci a terorismu. A na, e, na druhé straně e, takové kontrapro, to je kontraproduktivní jednání a neodpovědné některých zemí. Právě tomu čelí moje země. My se snažíme ho blokovat. Fakt je, že naši sousedé tyto změny vidí vidí ty změny, které eh, Katar přijal a vidí je, vidí je jako hrozbu. A eh, označovat někoho, kdo je proti něm a proti jejich vládám, označovat jako hrozbu, eh, no, my jako Katar přijímáme konstruktivní kritiku, abychom mohli rozvíjet svou zemi. Ale vidíme taky, že eh, reakce na dohodu není blokáda, ale dialog a odůvodnění. My poslední rok po vypuknutí této krize jsme eh, pozvali své sousedy ke stolu, abychom vysvětlili svá stanoviska a aby řekli, eh, co je za tou blokádou, jaký důvod. Jediná jedinečná struktura eh, Rady pro spolupráci v Perském zálivu eh, to umožňuje, ale bohužel jsme viděli, že došlo k další eskalaci eh, ze strany členů Rady pro spolupráci v Perském zálivu, kteří ignorují to, že mezinárodní komunita s, účastní toho dialogu a ne, že ty, ta kontraproduktivní opatření jsou namířena jenom proti eh, Kataru, ale že jsou namířena i proti dalším zemím v regionu. Myslím si, že náš region si nemůže dovolit další krizi. Teď je čas, abychom jednali u stolu. Je, eh, ten dopad byl negativní byl to negativní dopad na stabilitu Blízkého východu. Takže vyzýváme k zapojení nebo k, do bezpečnosti situace všechny země v tom smyslu, aby všichni aktéři přišli ke stolu, sedli si a aby eh, princip bezpečnosti byl základní pro jejich jednání. A eh, Evropská unie je kritická. Všechno, co se stane v našem eh, regionu, tak má dopad na evropské země. Ať, je to, ať jsou to uprchlíci, uprchlická krize, mezinárodní terorismus, který vás také postihnul. My tedy vítáme úsilí evropských zemí podporovat regionální bezpečnost. Katar je přesvědčen a má vůli se stát advokátem. V tomto smyslu děkuji vám. Vaše excelence, kolegové, nyní máme 20 minut na diskusi a výměnu e, stan názorů Pět kolegů žádá o slovo pan Salafranka, pan Zerie, Bashir, Lokila Takže těchto pět. A napřed dávám ještě slovo eh, šéfce delegace paní Anemary. Děkuji, pane předsedo, vážený pane ministře, se nejdříve vám chci říct, buď, že vás vítám na výboru pro zahraniční záležitosti Eh, mohu hovořit anglicky, ale myslím, že pro vás bude lepší a také pro mě, když budu hovořit francouzsky. Vážený pane ministře, vaše excelence, vítám vás na výboru pro zahraniční záležitosti. Budu hovořit eh, rychle, zručně, nemáme moc času. Já bych vám ráda položila tři otázky. Katar hraje ekonomickou i politickou zásadní roli v regionu, který je strategický jak pro růst, tak pro stabilitu. A nejenom tohoto regionu, ne, nejenom Evropy, ale celého světa. Eh, z tohoto pohledu bych se zaměřila na oblast ekonomiky. Jaké jsou podle vás ty prioritní oběti ekonomické diverzifikace eh, podle vaší vlády? Mám tím na mysli ekonomickou diversifikaci přímo v Kataru, ale také ekonomickou diversifikaci mimo Katar, například prostřednictvím investicí, které děláte. Na jaké oblasti se zaměřujete a jaké geografické oblasti vás nejvíce zajímají? Druhá otázka, která je zároveň strategická a politická, to je boj proti terorismu. To je ten fenomén, kterýmu čelíme všichni. Můžete nám říci na základě konkrétních příkladů, jaké jsou možnosti, prostředky, které eh, Katar používá v rámci boje proti terorismu, například kontrola finančních toků, až po re, de, re, re, deradikalizaci. Já vím, že vy se tím zabýváte již celá léta. Třetí věc, to je krize, o které jste hovořil, krize Rady eh, pro spolupráci v zálivu. Můžete nám říci, jak vy nahlížíte na vývoj této situace během příštích měsíců. Někdy máme pocit, že se ty věci tak trochu špohly, ale pak opět máme eh, pocit, že to může trvat ještě celá léta. Já vím, že v Kubajtu byla schůze Rady pro spolupráci zálivu, ale ta byla pouze na technické úrovni. Máte pocit, že může dojít k navázání dalších politických kontaktů během příštích měsíců či let? A poslední otázka. Hovořili jste o hodnotách a o principech, které eh, aplikuje Katar. Tady máme dvě oblasti, dvě problematiky, kterým se zabýváme. Jednak problematika náboženské tolerance a jejího zavedení. Já vím, že Katar již tam zavedli jste iniciativy v této věci. A druhá věc, to jsou zahraniční pracovníci, neboť právě z celosvětového hlediska i toto je relativně závažný problém. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. A nyní, kolegové, navrhl bych, vaše excelence, abychom eh, napřed přijali, přijali všechny otázky a potom budete odpovídat. Tak teď už jich máme osm, takže proto bude mít každý jenom minutu, protože jsme v časové tísni. Pan Salafranka, děkuji, pane předsedu, eh, vítám vás, pane ministře. Před rokem došlo k přerušení diplomatických vztahů vašich eh, země eh, se Spojenými arabskými emiráty a s Egyptem a ale nemělo to velký efekt. Vám se podařilo zachovat konstruktivní dialog se Spojenými státy, s Tureckem, podařilo se vám eh, eh, uzavřít dohodu s eh, Ománem, ale tato v této situaci všichni, ztrát, všichni ztrácejí. Náklady byly i ekonomické, protože jste museli velmi odolávat situaci a zajímalo by mě tedy, pane eh, ministře, jaké jsou, jaké jsou očekávání Eh, my jsme navštívili nedávno Kuwait, navštívili jsme eh, Saudskou Arábii, setkali jsme se s ministrem zahraničí eh, Iranu, jakou důvěru má zprostředkování Spojených států s Iranem a co může dělat Evropská unie, aby se zlepš- vyřešila tato situace, ve které všichni ztrácejí. Děkuji vám, pan Panzery, a je uzavřen seznam řečníků. Eh, děkuji eh, a velmi, eh, velmi krátce bych se zmínil o krizi v Perském zálivu. Dělá, starost nám dělají dopady. A myslím si, že všichni se musíme snažit vytvořit podmínky pro vyřešení tohoto problému jak, pan, jak říkal náš předseda, pan McAllister. Rádi bychom doufali, že Kuwait může být mediátorem, ale eh, radi bychom viděli eh, větší eh, úsilí a myslíme si, že Katar by mohl být úspěšnější v boji proti terorismu a za lidská práva. A jak Evropská unie zde působí nejenom při umožňování tohoto dialogu. Evropská unie taky může na pomoci rovnovážné pozici. Eh, myslím si, že eh, bychom mohli eh, prostřednictvím delegace tak působit. Pan Bašír, minuta. Vaše excelence, pane ministře, vítejte ve výboru pro zahraniční věci. Eh, my jsme rádi, že jste vytvořili Al Jazeera. Je to vynikající eh, platforma a velmi profesionální organizace. Mám dvě otázky. Jedna je spíš připomínka, která se týká dopadu blokády na vaše lidi, na jejich právo cestovat, především na náboženská místa v Saudské Arabii, Arábii, eh, o dopad na eh, obchod, na firmy a vaše eh, zprostředkování je velmi vítané, stejně tak jako Kuwaitu a Omanu. Eh, paní Alina Delanová, Alde. Eh, ano, děkuji vám eh, velmi konkrétně. Ráda bych se zeptala konkrétně, zda obhajujete rezoluci OSN, pokud jde o dva státy, Izrael a Palestínu, a jaká je politika Vzhledem k tomu poslednímu konfliktu týkající se manifestací ve Gaze a násilí a použití násilí, především když eh, z hlediska boje proti terorismu. Myslíte si, že eh, tyto, eh, tato politika přivede lidi k, zoufa, k zoufalství, že nebudou respektovat lidská práva, že se nebude respektovat vůbec nic? Pokud jde o Izrael, myslíte si, že to je správný boj proti terorismu, anebo že se jde cestou, kterou by se nemělo jít? Děkuji vám za zelené. Eh, paní Lochpilar. Eh, děkuji vám, děkuji eh, vaše excelence za vystoupení. Mám otázku, která se týká především pracujících migrantů, proto my zde v parlamentu jsme rádi a podporujeme, že jste podpořili velmi pokrokové zákony týkající se ochrany práce. K tomu vám musíme blahopřát, ale eh, eh, Rovněž jste trochu kritizováni eh, tím, že jste vytvořili systém minimální mzdy. Mohli byste trochu vysvětlit ten váš systém kafala a rovněž druhá otázka se týká eh, konfliktu v Jemenu, kde došlo k obrovským eh, eh, zločinům válečným i dokonce proti dětem. Děkuji. Gue NGL, pan Koso. Děkuji, pane předsedo. Politika Kataru byla v Syrii úplně negativní a proto eh, by se ta politika měla změnit, protože Katar podporoval eh, teroristické skupiny v Jemenu. Je to podobné a rád bych tedy věděl, jaká je současná, jaké je současné stanovisko eh, Kataru. Zda se se poučili z toho, co jste udělali špatně a že nemáte podporovat extremisty a teroristy. A co si myslíte, že by přispělo ke stabilitě, pokud jde o Irán? a čím dál tím agres, agresivnější politiku Saudské Arábie. Děkuji. E, děkuji e, James Kava za nezařazené. Děkuji. E, hovořil jste o konstruktivním dialogu. Mohl byste se v této souvislosti zmínit o vztahu Katar-Irán? a zmínit o financování e, toku zbraní do Jemenu a jaké na základě současné situace jsou e, budoucí vyhlídky e, Jemenu. Ramona Manesku. Děkuji vám. V první řadě vítejte, vítejte, vaše excelence, na AFETu. Doufám, že můžeme spolupracovat. Eh, více mezi zahraničním eh, eh, ministrem zahraničních věcí a naším výborem AT, AFET. Chceme být také, bylo jednání, podepsali jsme dohodu a chceme být příspěv, mít větší příspěvek ke stabilizaci eh, regionu. Teď mám na mysli Evropský parlament jako takový a ráda bych tedy slyš, od vás slyšela, zda jste uvažovali o nějaké další spolupráci s Evropským parlamentem v tom smyslu, že máme společné zájmy pokud jde o boj proti terorismu a radikalizaci. Takže z této perspektivy, stejně jako e, z hlediska pomoci, e, které se věnuje Evropská unie i, Katar. E, děkuji a pan Kan, děkuji. Rád bych se zeptal na rozsah toho konfliktu se Saudy v této chvíli. Nemáme záměr do toho zasahovat. Eh, je to eh, otázka Rady pro spolupráci v Perském zálivu, ale eh, možná, že náš předseda paní Eh, Michel a Mer by eh, mohli hrát určitou roli taky v působení nebo ve zprostředkování, zprostředkování tam. A dále eh, by chtěl říci, že domácí pracovníci od roku 2004 nejsou chráněni katerským zájmem, takže mohli byste v zákoně věnovat stejnou ochranu i ženám? Děkuji vám. Well, uh, thank you very much, actually. Uh, Děkuji. To bylo 30 otázek. Takže Jestli na něco neodpovím, tak mi to připomeňte. Ale pokusím to sestručnit. Nejprve politické a ekonomické roli Kataru na mezinárodní scéně. My se snažíme diversifikovat naši ekonomiku. a většina eh, našeho HDP pořád eh, pochází z, přímo z ropy. My se snažíme tedy to diverzifikovat a myslím, že už jsme dosáhli velkého pokroku. Původně 86% našeho HDP bylo z ropy, dnes je to přibližně 50%. A my chceme dále snižovat tento podíl Přímo z ropy na našem HDP a zvolili jsme proto celou řadu nástrojů, eh, investice do ekonomiky, Snažíme se rozvíjet ty sektory, které nabízejí co největší přidanou hodnotu. Investujeme do infrastruktury, do letišť, přístavu, katarský přístav, který byl otevřen v loňském roce v září teď už eh, eh, pokrývá 27 regionálního obchodu. A součástí našeho plánu diverzifikace je investiční fond, který jsme naplnili, když byly ceny za ropu na vysoké úrovni, tak jsme všechny ty přebytky do něj převáděli A samozřejmě jsme také usilovali o zahraniční investice. Snažili jsme se přilákat eh, špičkové globální společnosti ze Spojených států, z Číny, Evropa je pořád hlavním zdrojem našich investic, ať už to je do finančního sektoru. A všechny tyto investice i tady v Evropě jsou pro nás důležité. Co se týče úsilí Kataru v boji proti terorismu, a co jsme udělali pro to, aby chom potírali extremismus, radikalizaci. Katar do toho investoval hodně a součást naší rozvojové agendy, o které jsem teď mluvil, je i boj proti hlubším příčinám terorismu. podíváme-li se na boj proti terorismu z různých aspektů, těch praktických a strategických, tak praktických aspektů je Katar střediskem eh, koalice proti islámskému státu. My nabízíme logistickou podporu naše jednotky se to účastní, koalice s dalšími a tak dále. Bojujeme také proti financování terorismu. Hodně jsme tomu přizpůsobili naš, naši legislativu. Byla tady ta možnost eh, eh, příspěvku islámským charitám i prostřednictvím sociálních médií. To všechno bylo teď eh, regulováno naším justičním systémem. A v tom pokračujeme. Protože vždycky je možné něco zlepšovat. Není to nová věc jenom pro nás, je eh, pro další a proto musíme spolupracovat na mezinárodní úrovni, musíme probovat dialog s ostatními zeměmi, podepsali jsme dohodu spolupráce s Spojenými státy, tam je hodně technické pomoci a budování kapacit, dostáváme na to příspěvky. Eh, tak jsme podepsali i dohodu s Francií. Už jsme vedli první oficiální dialog o boji proti terorismu. ale spolupracujeme s dalšími zeměmi, snažíme se posílit eh, výměnu zpravodajských informací. a dále opravovat naši legislativu. Potom jde o práva pracovníků a o naši náboženskou politiku. My se tady snažíme podporovat dialog mezi vírami, s jednotlivými náboženstvími. Děláme to už 20 let a také to prakticky eh, eh, na to dohlížím, aby to fungovalo. Máme i eh, křesťanské kostely, což je jasná, jasný projev naší tolerantnosti. V jiných zemích se i zabavují Bible a kříže. My si myslíme, že musíme mít fungující systém soužití, musíme vést dialog s ostatními. Co se týče práv pracovníků, tak v této oblasti jsme dosáhli velkého pokroku. My jsme země, která přijímá kritiku a snaží se dosáhnout nápravy, ale potom jsou země, které vůbec kritiku neumožňují a hned eh, tu kritiku potlačují. My eh, kritiku vítáme. Navštívil nás zástupce vašeho parlamentu před několika lety a na základě té návštěvy jsme provedli řadu změn. Zintenzivnili jsme naši spolupráci a dialog. Díky našim přátelům jsme také podepsali eh, dohodu s podvýborem pro lidská práva. A chceme tu spolupráci dále rozšířit dalšími také agenturami. My s vámi máme stejné hodnoty. Hodně to pro nás znamená. My tady nemůžeme akceptovat, že bude docházet k úmrtím na staveništích, protože nemáme systém inspekcí a, a zákonu na ochranu pracovních podmínek. A skutečně tady děláme hodně pro to, aby ty výsledky byly lepší. Pro nás jsou zahraniční pracovníci partneři a hrají velmi zásadní roli. E, my jsme malá země, my bychom se bez nich nemohli obejít a proto jsou pro nás důležití. Co se týče úmrtí pracovníků ve stavebnictví, ale život každého z nich eh, má stejnou hodnotu, nemůžeme to rozlišovat. A katarský eh, systém nezavírá oči před umrtím žádného člověka kvůli eh, nedostatečné regulaci v oblasti ochrany zdraví při práci. My jsme zpřísnili naše inspekce, Dvojnásobili jsme počet inspektorů. Rozšířili jsme také naši spolupráci s Mezinárodní organizací práce, ta tam eh, teď má své zastoupení a buduje kapacity v našem úřadu, který má pracovní podmínky na starosti. Snažím se to všechno skombinovat najednou, abych pak mohl mluvit ještě. Kolik mám času? ještě jenom pár minut. Systém sponzorství, o kterém tady byla řeč. Všechny zahraniční společnosti teď mění ty své eh, smluvní systémy, co se týče mzdového systému, ten už funguje, ten nový systém už eh, máme zavedený více než rok a funguje dobře. No teď ke krizi v Perském zálivu. V současnosti eh, je situace zablokovaná my vítáme jakékoliv úsilí o mediaci, komunikujeme s dalšími státy. Naši představitelé, eh, pod, náš emír eh, navazuje partnerství s dalšími zeměmi, který tak se zúčastnil eh, nedávné konference, napsal také dopis všem partnerským státům Rady eh, spolupráce v Perském zálivu. Eh, Kuvajský emír se snažil mediovat tento spor s ostatními státy. My doufáme, že to vyřešení přijde eh, co nejrychleji, že to bude řešení mírovým dialogem. Nechceme aby to někdo považoval za boj proti všem. Eh, víme, že to je nevýhodné pro všechny strany. My na tom proděláváme, bezpečnost trpí a také naše mezinárodní partneři eh, už nevidí eh, radu spolupráce v Perském zálevu jako jednotný blok. potřeba něco udělat na podporu Eh, regionální bezpečnosti. My doufáme, že eh, ta rada spolupráce v Perském zálivu má před sebou ještě úspěšnou budoucnost, ale musí tady být eh, rozhodnutí nebo pravidla, která budou závazná pro všechny, například, že na sebe vzájemně nebudeme útočit a je potřeba se postarat o to, aby naše mm, zájmy byly zajištěny. Potom jde o podporu, podporu Kataru organizace Al-Nusra. To jsou zvěsti, které se neopírají o pravdivé informace. My jsme nikdy takovou organizaci v Sýrii nepodporovali. My jsme podporovali umírněnou opozici ve spolupráci s dalšími evropskými partnery. Rozhodně to nebyl jenom Katar. Saudská Arábie tady měla regionální partnery, Spojené státy, evropští partneři a my jsme to mířili té umíněné opozici, ale některá média bohužel podlehla propagandistické kampani proti nám. To potom vedlo eh, k krizi v Perském zálivu. Ale my jsme nikdy netolerovali tyto extremisty. Někdy jsme nechtěli podporovat ty, kteří eh, se hlásili k al nebo islámskému státu. Jsou lidé, kteří považují Západ za nepřátelé. I muslimské státy považují za zrádce a my si myslíme, eh, že je to ještě horší, než být jenom nepřítel. Hmm. Eh, mohli by nám velmi ublížit víc než komukoliv jinému, takže my rozhodně jsme je nepodporovali a proto také snažíme strategicky pracovat s našimi partnery, aby jim na ty turistické účely nešly žádné prostředky. Na to dbáme, když eh, financujeme například eh, školy, když eh, si uvědomujeme, že musíme dát dětem příležitost se vzdělávat. Místo zbraním dáváme pera, aby mohli měli vyhlídku na lepší budoucnost. Možná, že jsem na něco neodpověděl, ale ještě úplně poslední věc se týká našeho vztahu s Iránem. My máme spory s Iránem dlouho. Jsou to zásadní věci pro náš region, ale všichni se shodnou na tom, že tyto rozdíly v názorech je možné překonat pouze dialogem. ne tím, že budeme vést eh, tento konflikt prostřednictvím různých eh, partnerů. Rozšířilo se to do Sýrie, do Jemenu a to, co my se podíváme na Jemen, tak my jsme byli součástí koalice v roce 2015, když to začalo, protože tam šlo o to, jak najít nějaké politické řešení této situace, jak eh, prosadit naše iniciativu ale od té doby se to směřování naprosto změnilo. Jsou tady tajné věznice, mučení, mm, násilnosti a rozhodně tady nevidíme nějakou naději na získání politické podpory a Katar nikdy nebude podporovat postoj Iránu v jemenské válce. Rozhodně také nepodporujeme saudskou koalici. My bychom byli rádi, kdyby jemenský lid eh, se konečně dočkal stability a kdyby ty jednotlivé frakce eh, si sedly za jeden stůl a dosáhly mm, dohody. Jemen je země na pokraji eh, záhuby, 10 milionů lidí tady trpí hladem, také v těch nedávných vojenských operacích tady několik milionů obyvatel, které jsou dále ohroženy hladem, takže na konci tohoto roku bude 2 20 milionů lidí, kteří nemají co jíst. Ale v mezinárodní společenství to pouze slovně odsuzuje a nic s tím nedělá. Potřebujeme, aby se to změnilo. Je potřeba zastavit všechny války v našem regionu a jednat. Děkuji vám, vaše excelence, za to, že jste přijal naše pozvání, že jste přišel to výměnu názoru. Myslím, že to bylo velmi užitečné pro členy našeho výboru. Eh, víte, že Katar má řadu přátel v tomto výboru, ale my se snažíme být neutrální v té krizi v Perském zálivu a chceme podporovat všechna mírová řešení. Děkuji a vám ještě jednou chci poděkovat za tuto diskusi. Chtěl bych pozvat eh, členy výboru pro zahraniční záležitost, aby nás navštívili, aby se mohli sami přesvědčit o tom, že co jsem říkal, je e, pravda, není to jenom, nejsou to jenom slova. Děkuji vám. Shukran. Thank you very so, much. Are you going now to Federica? <laughs> Yeah. Ah, I'm in a race. <laughs> Thank you. Lasse, it was good to see Thank you again. Good to see you. Well, pleasure. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a pánové, vážení kolegové, jsme 15 minut spoždění. A takže bych požádal přátelé z Kataru, aby odešli. Meeting. Is that possible? Julian, could you kick them out? So, second try. Takže na podruhé nyní se dostáváme k bodu 19, eh, 18a. No, eh, je to diskuse k Moldavě, Moldavsku. Eh, máme dvě věci, kterým se chceme věnovat. Za prvé nejnovější vývoj v zemi, především v Kišiněviu, o tom se hovořilo včera a potom se zaměříme na parlamentní otázku nezodpovězenou. E, pokud jde o poslední vývoj v Soči, e, e, víte, že Kišněv nepotvrdil právnost místních voleb a žádám tedy zpravodaje pana Ostaličose eh, eh, o podrobnosti a potom eh, požádám zástupce SVČ o komentář a potom máme druhou věc. 21. března pan Scholz z GNGL předložil požadavek na požadavek vyšetření finančního podvodu v Moldavsku Nedostali jsme žádnou odpověď eh, ani po šesti eh, týdnech, poté co to pan Scholz předložil. Takže naprvé, na, zaprvé budeme hovořit o Kišněvu, potom pan Scholz a potom dám slovo eh, panu Majhartingovi z ESVČ e, pro východní Evropu a střední Asii a paní Floriana Zipala tu je z DG Migrace a vnitro. Takže začneme Petrasem. Yeah. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste eh, toto téma začlenil na pořad jednání a že máme dost času o něm diskutovat. Jak všichni víme, Evropská unie a Moldavská republika eh, mají asociované partnerství. Pokud to tak je, tak máme za povinnost splnit, aso, plnit asociační dohodu a e, my tedy sledujeme e, vývoj v Moldavsku a podporujeme Moldavsko v každém kroku. Oni se zavážali, zavázovali implementovat e, politická, ekonomická a všechna ostatní kritéria, aby dosáhli určité úrovně asociační dohody s Evropskou unii. A pokud jde o Kišině, Kirtuaka byl odvolán, byl obviněn z finanční spronevěry a e, nemohl zase e, e, se účastnit voleb 21. června byly, bylo druhé kolo voleb v Kišiněvu a k našemu velkému překvapení 19. června Kišněvský městský soud prohlásil, že výsledky eh, předchozí, eh, voleb jsou, se ruší eh, a pod, pro, odložilo se to už dvakrát. A pr, leg, právnost voleb starosty primátora Kišiněva nebyly validovány, nebyly potvrzeny a Andrej Nastasia byl zvolen primátorem. Splat, s, ne, nebyl potvrzen, pardon, nebyl potvrzen, ten byl z proevropské eh, platformy. Eh, Nastasia získal více než 52% vlasů eh, z 13. ve volbách v druhém kole voleb 13. června. Takže, když vycházíme z tohoto, pane předsedo a kolegové, bych vám chtěl připomenout, že podle společného eh, prohlášení eh, eh, odsouhlasené Evropským parlamentem a komisí z 13. června minulého roku říkáme toto, cituji, ve světle iniciativ týkající se změny e- e- volebního systému v Moldavské republice Evropská e- komise je, se zaměří na to, zda eh, tato země eh, eh, by, využívá efektivně funkční pomoci v rámci i v oblasti volebního práva, práva v oblasti lidských práv a budeme plnit podmínky prostřednictvím své pomoci, mikrofinancování a tak dále a tak dále. Znamená to tedy, že když se podíváme na toto rozhodnutí soudu, které nespochybňuji, ale chci jenom zdůraznit ty okolnosti, za kterých k tomu eh, došlo, protože od eh, od včerejška eh, jsou manifestace v ulicích Kišiněva, nevím, jak dlouho to ještě bude, ale chci říci, že musíme sledovat situaci velmi pečlivě, abychom věděli, že zdá se kritéria Evropské unii v Moldavsku eh, uplatňují a zachovávají. Eh, eh, musíme vypracovat zprávu k, republice Moldavsk, Moldavské republice ještě před letní přestávkou, eh, abychom eh, eh, věděli, jaká je tam situace a abychom poskytovali mikrofinancování na správné straně. Z 27. února tohoto roku rada učinila závěr, chci odkázat na odstavec 19 a 24, že Eh, i eh, eh, podpora bude záviset na příslušném řádném vývoji ve všech oblastech a je podmíněn a tak dále. Pane předsedo, my argumentujeme, na čem, pod, z čeho bude to rozhodnutí vycházet, to nám zabere určitý čas. My nespochybňujeme právní stát a nezávislost justice, ale je otázka na eh, DG, eh, jak to je s otázkou podmíněnosti. Děkuji. Děkuji a nyní se dostáváme k tomu, k té druhé dnešní otázce Helmut Scholz. Eh, děkuji, pane předsedo. Jak už jste byli informovan, dal jsem písemnou otázku komisi týkající se vyšetřování finančního podvodu Moldavské republice a možná všichni neznáte obsah té otázky, takže krátce řeknu, v čem to spočítá. V roce 2014 eh, došlo k masivním pochybným Eh, převodům ve výši miliardy dolarů v moldavské bankách Moldavské republiky. Eh, považovalo se to za podvod, eh, bylo to vyšetřováno, ty peníze se nevrátily, Kroll tím byl pověřen za britskou banku tím vyšetřováním a vznikla druhá strava, byla zveřejněna kratší část ta eh, delší není. Eh, k tomu došlo eh, v, prosinci 2017, kde se říká, že polovina peněz je k dispozici členským státům a členským, stát, členským státům. A jaký mandát tedy? Um, má e, jaký nárok má každá z těch 14 členských zemí na to, aby e, e, ty peníze tam byly, protože se říká, že tam prostě jsou, jak se o tom zmínil už kolega, protože vlastně, když jde o finanční pomoc, potřebujeme mít jasné odpovědi, abychom věděli přesně, o co jde. Eh, co myslí komise, jaký je eh, rámec a jaké možnosti eh, jsou ke zmrazení těchto fondů a E, jakým způsobem je možné je e, tedy zmrazit a jaké akce vůči třetím zemím je možno při, přijmout, především e, pokud je o Hongkong, Ukrajinu a Čínu a přesvědčit je, aby ty ukradené peníze vrátili. A já bych ještě dodal, že když víme, jaký ten obrázek je ten od právníků v Moldavsku, tak orgány činné v trestním řízení nekonají nebo nepřevzali odpovědnost, aby reagovali a nepodpořili eh, to společné stanovisko z 13. června 2017. OLAF vyšetřuje i další eh, instituční struktury Evropské unie Prostě co je s těmi penězi, které z bank zmizely? A pro nás je to tedy eh, bod, který eh, budí určitou obavu a jak Moldavská republika plní asociační eh, dohody. Děkuji a dávám slovo panu Majhartingovi, který je váženým hostem v našem výboru. E, děkujeme za vaši přítomnost, protože moldavská záležitost je pro nás velmi důležitá. E, děkuji, doufám, že taky budu vítaným hostem. V první řadě bych chtěl říci, že odpovím na tu obecnou otázku týkající se vývoje aktuálního a pak e, pohovořím k tomu, na co se ptal pan Scholz i když e, zástupce TG Home se k tomu bude chtít vyjádřit. Já bych jenom chtěla říci, e, že Evropská komise e, sledují poslední vývoj v republice Moldavsko rozhodnutí městského soudu, o kterém se zde zmínil, zmínil zástupce parlamentu nepotvrdit pana Nastase jako primátora Kišiněva. To nás velmi znepokojuje a předpokládám, že jste se setkali nebo že jste četli vyjádření zástupkyně, vysoké zástupkyně eh, ze včerejšího dne. Eh, pan Nastase byl zvolen většinou 52% jeho vítězství uznali pozorovatelé a dokonce i poražený kandidát, který s ním prohrál. Evropská unie očekává, že Republika Moldavsko eh, použije eh, demokratické mechanismy v rámci mezinárodních standardů a asociační dohody a e, my e, se, jsme se e, jsme znesli protest, který musí být vyřešen transparentně a musí být respektován nehlasy voličů. My jsme vyjádřili nespokojenost E, Poukazali jsme na ty demonstrace, které včera začaly. Chtěl bych říci, že základními prvky demokracie je svoboda schromažďování a vyjadřování a Moldavská republika je musí zaručit. Pokud je o současný stav, naše delegace se setkává s podstatnými aktéry a analyzuje situaci, e, koordinujeme s dalšími mezinárodními partnery, eh, eh, včetně Spojených států. Rámec eh, voleb vyvolává disku, vyvolával diskuse. Loni byl mod, změněn volební systém v Moldavsku a vy už jste odkazovali na Eh, to, co se objevilo v tomto smyslu ve společném prohlášení Rady Evropy a Evropské komise a že to ovlivní rozhodování o příštím mikrofinancování a možná eh, komise by nám mohla blíže říci, kde eh, makrofinancování, pardon, aby a můžeme vyžádat respekt k efektivním mechanismům a záruky pro eh, právo práva, zachovávání lidských práv, protože víte, že to teď je vůbec nejdůležitější a je zcela jasné, že to musíme velmi sledovat, když budeme eh, hodnotit eh, toto všechny, tento problém, včetně makrofinanční pomoci. Takže tedy, pokud jde o situaci v Moldavsku, naše stanovisko se od posledního, za poslední rok změnilo. Na, musíme říci, že velmi litujeme toho, že doporučení komise některá nebyla vzata v úvahu. A dovolte, abych řekl pár slov i o velké obavě, kterou máme týkající se toho vyšetřování bankovního podvodu, protože to se týká tomu celkovému problému zachování státního eh, právního státu v Moldavsku. Evropská unie vyzývá orgány v eh, Moldavsku, aby se zabývali eh, masivním eh, bankovním podvodem v roce 2014 a aby vedli řádné vyšetřování, I když se nám zdá, že moldavská vláda už přijala určité kroky, pokud jde o bankovní legislativu, aby se toto v budoucnosti nestalo, ale upřímně řečeno, nevíme, zda došlo k dostatečnému pokroku. A to samozřejmě podrývá věrohodnost protikorupční reformy Moldavské republice. A chci říci taky něco, co všichni možná nezaznamenali. My hovoříme o dvou věcech, které jsou spojeny s panem Nastasem, který zároveň hraje významnou eh, úlohu v těch demonstracích proti tomu bankovnímu podvodu takže on je takovým mluvčím opozice k tomuto tématu a na jedné straně tedy nevidíme, na druhé straně zase nevidíme dostatečný pokrok ve vyšetřování toho bankovního podvodu. A e, rovněž vidíme, jak to dopadlo, jak, jaké stanovisko Kišněva k jeho demokraticky zvolené pozici. Děkuji. Děkuji, uh, Mr. Mr. Meyer Harting. Now, do you want... Děkuji. Chce k tomu někdo něco dodat? Pokud ne, když tady je zástupce DG Home. Děkuji. Já jsem z DG Home a Migration. Chtěla bych říct několik slov eh, o tom, že Evropská komise navazuje poskytovat kvalitní odpovědi na tyto otázky. To si někdy vyžaduje rozsáhlé interní koordinace a máte naprostou pravdu v tom, že jste zařadili tu otázku na dnešní pořad jednání, ale komise pořád eh, chce písemně odpovědět, protože je potřeba to politicky eh, schválit. Chtěl bych vás ujistit o důležitosti, kterou komise přisuzuje společně s EAS a radou otázce obrovských podvodů a jejich následků. Už zástupce AS poukázal na závěry rady přijaté v březnu tohoto roku Tam se hovoří o tom, že je potřeba řešit následky těchto podvodů a promítnout to do jednání o dohodě o přidružení, které jedná AS e, za podpory komise. To zahrnuje i odkaz na vymáhání e, těch e, ztracených peněz a z obnovy bankovnictví. Jsou to v podstatě dvě otázky. Jsou to jednak opatření, která eh, by Evropská unie měla udělat na vymáhání těch pohledávek a mm, reformě systému. Nejprve k té první otázce my eh, odkazujeme na směrnici o konfiskaci z roku 2014. Eh, všechny členské státy mohou přistoupit k zabavení Výnosu z trestné činnosti, To znamená, že v důsledku těchto bankovních podvodů, pokud se podaří identifikovat aktiva na území členských států, tak jejich justiční orgány na základě vnitrostátní legislativy mohou přistoupit na základě těch nástrojů podle směrnice o konfiskaci k zabavení tohoto majetku. Chtěl bych také ukázat na síť příslušných orgánů členských států v této oblasti, kde se mohou vyměňovat informace o tom, že identifikovali nějaká aktiva, která je potřeba zmrazit nebo eh, zabavit. Jak víte, tato spolupráce členských států by měla hlavně sloužit tomu, aby bylo možné vy, vysledovat a zabavy taková aktiva. Samozřejmě, že e, je tady trestně právní odpovědnost těch, kteří by bránili vyšetřování těchto trestných činů. Co se týče spolupráce Europola Eurojustu na vyšetřování, to bychom museli ještě ověřit a formálně potom na to odpovědět prostřednictvím té písemné odpovědi. Děkuji za vaše informace. A teď jsou na řadě kolegové. Kolik máme ještě času? 10 minutes around about. So if we... 10 minut. Pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Uh. Myslím si, že je důležité, že hovoříme o Moldavsku, že jsme si na to takto naléhavě vyhradili čas. Jak já vidím situaci občanů v Moldavsku, přímo na místě. Víme, že Moldavsko je má vládu, která se stává eh, dílem se socialistů a dílem se demokratů. Ano, makrofinanční pomoc pro Moldavsko nyní v důsledku činnosti těchto obou politických stran byla téměř eh, stoprocentně pozastavena. A zároveň tyto dvě strany zablokovaly vyšetřování těch obrovských bankovních podvodů. A nyní je zde snaha zvrátit výsledky voleb v Kišiněvě. To je, myslím, naprosto jasné. Je snaha to zakrýt, ale je to skutečnost, kterou nemůže nikdo přehlédnout. Ti, kteří jsou pro evropského smýšlení, jsou také v situaci, kdy jsou jaksi zablokováni. A proto je zde především politický problém a je třeba si zvážit, jak se k němu postavit. A rovněž je důležitá otázka, jak to vidí moldavští občané versus moldavská vláda. Myslím, že mezi občany a vládou jsou velké rozdíly ve vnímání situace. Tato situace ale v, pouze vlastně pokračováním politiky, která se provozuje částečně i v Rumunsku. Já se tedy vidím i Rumunsko, které má částečně odpovědnost za situaci v Moldavsku. Současná rumunská vláda se pokouší o jakési ovlivňování zásadním způsobem a to není možné. E, do oběhu se dostává mnoho lží, což je nepřijatelné. A já si myslím, že je důležité, aby Moldavsko pomoc dostalo, protože pro Moldavsko je to zásadní předpoklad pro to, aby v zemi fungovala demokracie. Lidé si přejí, aby jejich hlas byl vyslyšen, ale momentálně je tam tolik zkreslených informací, tolik, že je důležité, abychom eh, jak si jasně hleděli na skutečnou realitu, pokud chceme dát moldavskou šachci. Děkuji panu Predavi, panu Viktor Bostinaru. Děkuji, já nebudu vyjadřovat k těm tvrzením pana Predy, protože nejenom, že jsou nepotvrzené, ale chtěl bych, abyste eh, se všichni podívali na fakta a o těch budu pouze hovořit, protože pokud některá z těch obvinění se prokáží, tak já budu první, kdo požádá Evropskou unii, aby zvážila svůj postoj k Moldavsku. O tom není žádných pochyb. Takže, jaká jsou fakta? Je to velmi znepokojivé rozhodnutí soudu. Asi by se neměla komentovat rozhodnutí soudců, ale je to velmi nepokojivé a mohl bych eh, citovat pana Nastase, to no, politické rozhodnutí soudce, který nepřihlížel k vůli veřejnosti. A to já sdílím. Nicméně, toto rozhodnutí neznamená, že to, že to bylo předmětem politické instrumentalice ve vládě v Chešinjevě, to není možné takto říci. Měli bychom se bránit tomu šířit t- obvinění bez jakéhokoliv důkazu. Znamená to rozhodnutí, že je to prospěšné pro demokratickou stranu, protože podle mě ne, protože ti nemají žádného přímého kandidáta v Chešeněvě a ve druhém kole explicitně podpořili pana Nastaseho. A můžete si sami ověřit, že došlo k oficiální schůzce mezi vládou a vedením demokratické strany. Byli tam velvyslanci Evropské unie plus americký velvyslanec kteří to měli zprostředkovat, ten kontakt na pana Nastaseho, zeptat se pana Nastaseho, za jakých podmínek a jakou politickou podporu by chtěl do druhého kola. A to bylo sdělení pro Nastaseho, v důsledku toho potom v tom druhém kole došlo k potvrzení jeho volby. A teď mohu citovat sms kterou jsem dostal v noci před tím druhým kolem. Kišiněv má pro evropského starostu a ne socialistického. A to bylo za přispění naší strany. Byl to někdo z vedení demokratické strany. Takže na závěr, vážení kolegové, mi dovolte, abych řekl, že bych chtěl požádat parlament a EAS, aby vždy ověřili, jaké tady jsou problémy, jak by to odvolání mohlo situaci napravit, aby to nevedlo k bytečné politické krizi a je potřeba um, uklidnit situaci před parlamentními volbami, protože v každém případě tady uh, jsou tady jenom dva vítězové, Rusko a pan Dodon. Teď eh, Rebecca Harms jako poslední řečník. I have two further questions. Já mám dvě další otázky. Chtěl bych se zeptat, jestli tyto eh, komunální volby eh, byly předmětem pozorovatelské mise, jestli někdo pozoroval a jaké bylo složení volební komise v Chešiněvě. Protože tam by ta stížnost na ty volby měla být adresována. Myslím, že tady jsme v velmi problematické situaci. Já naprosto chápu, proč eh, Petra z Austrovičů se eh, spojuje eh, tu situaci s naší podporou v Moldavsku. A na druhou stranu je také potřeba vyřešit problém nefungování systému, protože v konečném důsledku to bude znamenat, že za to zaplatí běžní občané. Nedošlo k žádnému pokroku v tom vyšetřování podvodu století v Moldavsku. A teď eh, ten stalo, že ten, kdo bojoval proti korupci, ten bojoval proti oligarchu Moldavsku, mohl vyhrát eh, post starosty Chyšiněva. Nevím, eh, jaké možnosti jsou tady odvolání se proti rozhodnutí soudu. Já si myslím, že eh, by se to mělo zkusit a všichni by Moldavsku měli pochopit, že my v Bruselu Nemůžeme akceptovat, co se tady stalo. A to zvláště proto, že na konci roku by se měly konat parlamentní volby a vlastně všechny ty problémy, které vidíme tady, by se mohly opakovat. A my jsme hodně diskutovali s moldavskými poslanci o problémech ve volbách. Jde o spravedlnost eh, voleb a eh, předvolební kampaně. Musíme také eh, se ptát na nezávislost justice. Všechno to jsou otázky spojené s tím, co se odehrálo před několika dny v Kišiněvě. To jsou věci, které, kterých diskutujeme už dlouho a k žádnému zlepšení tady nedochází. Děkuji eh, Rebece Harms a teď, už teď máme 15-minutové spoždění. Dávám nám ještě pár minut na odpověď eh, našich tří kolegů. Bylo mi také řečeno, že tady máme pana Lenarce, který má na starosti makrofinanční pomoc eh, Ehm, z Evropské komise. Možná, že byste také k tomu mohl něco říci. Nejprve vy. Tak, pan Lenác. Děkuji. Já bych eh, pouze chtěl připomenout, že u makrofinanční pomoci, která se poskytuje ve splátkách, jsou tři hlavní podmínky, Nejprve tady musí být kladnému hodnocení ekonomické politiky, to je napsáno v tom memorandu porozumění. Za druhé, eh, je potřeba, aby se plnil eh, program měnového fondu a potom jsou to ty politické předpoklady, jaké musí být naplněny. My eh, jsme to zkoumali, podmínky spojené s tou první splátkou. A řada podmínek se týká toho, o čem se tady diskutovalo. Jsou tady tři podmínky spojené s bojem proti korupci a praní špinavých peněz a to v podstatě, že je potřeba hledat strukturální řešení těch problémů v Moldavsku. Souvisí s tím například zřízení eh, orgánů, které by měly posílit boj proti korupci a praní špinavých peněz potřeba také eh, mít dostatek prostředků v rozpočtu na provoz těchto institucí. Týká se to například úřadu pro prevenci a boj s praním špinavých peněz. Ten byl založen I tady došlo eh, k pozdění změnám v poslední době. Potom jde o to, aby začali pracovat inspektoři pro bezúhonost, tedy pro boj s korupcí, a potom, aby vznikl úřad na eh, zajišťování aktiv, eh, který musí dobře fungovat, aby tam se musí být dostatek kvalifikovaných pracovníků. A potom ještě, eh, jak asi víte, v nedávné době byla zveřejněna nová strategie vymáhání těchto výnosů a fungování té nové agentury, která takto vzniká, bude zásadní. Takže tolik k memorandu o porozumění. Ještě k těm strukturálním krokům. Chtěl bych se zmínit o tom, že té třetí splátky jsou opatření, která jsou spojená přímo s těmi bankovními podvody, co znamená, že aby bylo možné vrátit ty prostředky do těch dvou bank, které byly vyvedeny ze země, tak eh, budou muset úřady prokázat, že plní tu svoji strategii pro zajištění aktiv. A no také, eh, co se týče plnění programu Mezinárodního měnového fondu, tady důrazňujeme, že i ty věci jsou pro nás zásadní. To je na strany všechno. Děkujeme a pane Lenarci. A teď Harting na závěr. Děkuji. Máte otázku? Bitte? Okay, is it okay for Helmut Scholz to just comment for a moment? Is this okay for you? Pro vás v pořádku, prosím. Prosím, pane Scholz, ale krát stručně. No, the is I hope that uh, Memorandum po porozumění, já jsem vám poslouchala. Vy, já chci, aby mě komise dala konkrétní odpovědi na otázky a to přesným způsobem. Já doufám, že to nebude za tři měsíce, ale velice rychle. A rozhodně si myslím, že eh, jsme už o tom hovořili. Hovořili jsme o tom, když jsme hovořili o mikrofinanční pomoci naposledy a dodnes se vůbec nic nestalo. Já jsem velice pečlivě naslouchal tomu, co jste říkala, tady se vůbec nic nepohlo v té věci, takže musíme změnit náš postoj. A já doufám, že vy nám poskytnete nutné informace, které, které budou pro nás potřebné, abychom v té věci se mohli skutečně nějak pohnout. Děkuji. I'm the only one who always has the difficulty. Já eh, nejsem jediný, kdo má problém s tím, jak probíhá tato schůze. Takže teď, prosím, pan Majhart. Už žádné další připomínky nebo otázky. Omlouvám se. Prosím, máte slovo. Um, first of all, um... Nejprve k otázce makrofinanční pomoci. Jekofin poukázal na ty závazky v oblasti finanční politiky. se týče souvislosti s těmi nedávnými událostmi, to samozřejmě musíme velmi úzce sledovat abychom mohli finalizovat naše hodnocení. A jde také o to sledovat hm, ten proces odvolání rozhodnutí soudu. Obecně to hm, asi není hm, obvyklé, aby Evropská unie komentovala taková rozhodnutí, ale možná v Moldavsku mají smutnou tradici politizace justice a proto je potřeba to velmi důkladně sledovat. Pro nás je důležité, aby byla také respektována vůle voličů, čemuž by to rozhodnutí soudu bránilo. Jinak nemůžu odpovědět na všechny otázky, ale mohu říci, že jsme tady měli pouze místní pozorovatele k té otázce Eh, volební komise, k tomu vám budu muset eh, ty informace podat teprve později, abych věděl, až si s tím, jak to tam funguje. Naše zastoupení se snaží vypátrat vůbec v té volební legislativě, co to rozhodnutí konkrétně znamená, protože teď je starostkou paní Radu, která je nezávislá, ale je spojená s demokratickou stranou pokud nebude zvolen nový starosta, tak ona v úřadu zůstane. Nám není jasné, kdy by se mohly konat nové volby. To se bude odvědět do těch procesních pravidel. Je možné, že by se ty nové volby odložily na příští rok, to znamená, že paní radu by potom musela se trvat v úřadě další rok. To všechno my teď studujeme, já na to nemám žádnou určitou odpověď. Děkuji. Na závěr mi ještě dovolte, abych vás informoval o tom, že dnes vydám prohlášení společně s Rebekou Harms, která je spolupředsedkyně Euronestu a s panem eh, zpravodajem Austrovičem k situaci v Moldavsku a tam odsoudíme eh, krok zpátky a eh, vněšování do justice a způsob Eh, pořádání voleb, potom bude na Petra Se aby to monitoroval, bude připravovat svou zprávu implementaci dohody o přidružení s Moldavskem, která by měl, o které by se měl hlasovat do konce roku. A ještě jedna informace. Pan prezident Dodon přijede do Bruselu. Chce se setkat nejenom zástupce komise, ale i parlamentu. A já bych 28. června měl také mít krátkou schůzku, takže budu mít možnost mu eh, předat některé z těch eh, komentářů, které tady dnes zazněly během naší debaty. Přeji vám hezký den.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 So, dear colleagues. Vážení kolegové, dostáváme se k bodu číslo 19, to je poslední bond, který máme dnes na pořadu jednání. Týká se předcházení krizím, stabilizaci, budování míru po ukočování konfliktu a roli Evropské unie. A e, e, tento bod se uskutečňuje ve spolupráci eh, s DEGem a rád bych eh, přivítal našeho hosty, pana Rudigera Königa, eh, ředitele oddělení pro předcházení krizím, stabilizaci, budování míru, pokončení konfliktu a humanitární pomoc a pana Štefana Tomata, vedoucího odboru PRISM na ESVČ. A nyní už jsme spožděni, takže bych rád jen velmi krátce řekl, že v první řadě dám slovo naprvé našemu německému hostu, panu Kenigovi. E, naš, e, víme, jaká je pomoc adaptovat e, národní kontexty. Je určité východisko týkající se řešení eh, zachování míru, řešení míru, eh, podmínek spolupráce na evropské úrovni, eh, mediační, kde jsou účastní nejlepší experti. Vy máte Eh, zkušenosti s tím, jak eh, Evropská unie může hovořit jedním hlasem, je koncepce z roku 2009. Zásadou je nezávislost, flexibilita jednání a Eh, možnost tím pádem hledat nové cesty vývoje. Co plánujete, jak eh, roli bude hrát Evropský parlament, eh, nebo měl hrát v budoucnosti, jak vidíte význam a koherentnost s Evropskou linií a flexibilitu, pokud jde o mediační činnost. Takže máte slovo. Da drauf drücken. Okay, well, thank you very much, Mr. Chairman, and, uh... no, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za pozvání, za možnost zde hovořit a diskutovat s vámi tyto záležitosti, které všichni považujeme, všichni důležité, jak říkal pan předseda. Německá vláda eh, loni Eh, přijala eh, nové pokyny pro předcházení krizím, řešení konfliktů a budování míru. Je to dokument, na základě kterého stavujeme, stavíme a hledáme lepší řešení konfliktů a krizí a je to dokument, eh, na kterém budujeme a ostříme si své nástroje, které máme pro řešení krizí, tedy pro oblast, ve které já pracuji. A zde se snažíme eh, dát k dispozici veškerou kapacitu, kterou má eh, národní vláda při řešení konfliktů, protože je zde jedna hlavní věc. A tou je to, že v řízení krizí a v prevenci krizí jsme se v minulosti naučili, že vlastně není jenom jediný právní nástroj, který by eh, nebo jediné stanovisko, které by mohlo z krizi vyřešit. Vždycky se jich musí dát víc dohromady. To jsme se eh, poučili na základě toho extenzivního zapojování Německa do řešení Eh, krizových situací. A za druhé také vidíme, že se setkáváme se situacemi, kde je stále větší množství konfliktů a čím dál tím méně konfliktů se řeší, se, nebo se podaří vyřešit, čím dál tím víc jich přetrvává dlouhou dobu. A eh, my jsme na našem eh, my jsme dělali důkladnou, důkladný průzkum politiky eh, Německa. Pan Steinmeier eh, po druhé eh, se věnuje tomuto tématu, je ministrem a víme tedy velmi dobře, o čem mluvíme. A my co tedy děláme? v rámci vlády. Snažíme se zlepšit svou, no, zlepšujeme spolupráci s dalšími ministerstvy, jak strukturálně, tak, a to je ještě důležitější, že používáme nástroje, které máme k dispozici a nejenom je slučujeme, ale zapojujeme je do koncepce, kterou používáme v konfliktních situacích. Jednou z nejdůležitějších věcí při reakcích na krize je pro nás, a to je uvedeno taky v těch pokynech, je to, že musíme přesně si stanovit, jaké máme cíle, e, co sleduje Německo v té které krizi. A zásadní je taky to, že musíme mít politický proces, který bude následovat. že je myšlenka a rámec práce, e, kterou chceme udělat a čeho chceme dosáhnout v určité konfliktní situaci a potom budujeme své nástroje pro to, abychom tento proces mohli realizovat. To je velmi jednoduchý princip, ale snáze se to řekne, než dělá. A museli jsme se naučit eh, pracovat lépe eh, na eh, mezi vládní úrovni protože mnoho organizací se tam účastní, eh, každý totiž eh, předna přináší svoje zkušenosti a jsou veliké diskuse o společné strategii a o tom, jak by, jaký by měl být model těch nástrojů. Jak. Žádné, ža, eh, konflikt nemůže vyřešit žádné na, na instituce, žádné žádné právo, žádný zákon a taky ho nevyřeší jedno, jedna jediná země. A my jsme velmi rádi, že na mnoha úrovních, teď v mezinárodním vývoje, vo vývoji, vidíme, že se kladou stejné otázky, eh, sledují se stejná řešení z různých úhlů a máme partnery v mezinárodní komunitě a mezinárodních institucí. Já jsem tady v srdci Evropské unie. Evropská unie klade stejné otázky. Eh, máme eh, strategii Evropské unie, unie, která se nazývá integrovaný přístup. Je to velmi podobné těm pokynům, které máme my. Eh, máme instituce jako ESVČ. Maj, můj kolega Stefano Tomat je tady vedle mě a my spolupracujeme s Evropskou unii, s institucí, především s PRISM a e, sledujeme ty své nástroje, co můžeme udělat, abychom posílili jejich váhu, abychom dosáhli politického řešení ale taky to musíme sledovat na úrovni OSN, eh, reformy eh, generálního tajemníka eh, OSN se zaměřují na mír a bezpečnost. On se taky snaží, aby OSN lépe odpovídalo reakcím Eh, nebo ne, eh, eh, aby, aby, aby bylo více schopno reagovat na krizové situace. A také bych měl zmínit Světovou banku, protože v té probíhá v uplynulých letech velký a důkladný reformní proces a Světová banka vytvořila subjekt, Eh, který se zabývá eh, fragilitou, konfliktům a sílou a, a násilím, pardon, a má tedy eh, strukturu, která je schopná taky v rámci banky reagovat na tuto situaci. Takže se vytváří určitá síť těchto institucí, vyměňujeme si koncepční myšlenky, je velmi praktické je spojit proto, abychom dosáhli konečného cíle, kterým je lépe reagovat na krize a dosáhnout lepších výsledků. A celou myšlenkou, která e, proč to vlastně děláme, jak z národního, tak na mezinárodního hlediska, a na to je zaměřená i moje práce generálního ředitele. A proto jsme na ministerstvu zahraničí eh, to zavedli. Je ten, eh, jsou ty pokyny, které mají dlouhý titul, ale je eh, důvod pro ten dlouhý název, protože jsou čtyři E, elementy e, sem e, zapojeny a je to dobrý nástroj, který má ministerstvo zahraničí po ruce, pokud jde o řešení, o řešení konfliktů, jde o stabilizaci humanitární otázky řešení míru a krize. A takže máme nástroje, máme všechny rozpočty, které už vytvářejí jediný subjekt, který se věnuje eh, konfliktním situacím, podporuje politické eh, subjekty a eh, regionální aktéry na ministerstvech a jedním příkladem toho, co můžu, který mohu uvést, je mediace. Před třemi lety jsme sledovali jsme analyzovali své portfolio mediací a viděli jsme, že eh, naše eh, práce spočívá hodně v mediaci a stanovili jsme, eh, kudy půjdeme v tomto směru. A o tři roky později jsme vytvořili velmi dobře fungující mezinárodní konexe s partnery, jak bilaterálně, tak v rámci Evropské unie. Máme přes 40 projektů, které podporuje Německo v oblasti mediace a je to velmi obsáhlá práce. Eh, není to proto, abychom eh, získali Nobelovu cenu za mír, to rozhodně náš záměr není. Eh, náš záměr je podpořit mír a mediační úsilí jiné instituce, například eh, OSN, eh, v tom taky pracují, máme bilaterální programy a eh, ta naše působnost je velmi široká. Nejde jenom o finanční podporu, ale taky o regionální znalosti a my Němci jsme aktivně zapojeni tedy do procesu mediace. Budeme v tom pokračovat a také jsme vytvořili eh, řadu školicích kurzů mediace pro eh, máme, jsme členy mezinárodních partnerství, máme instituce, které to dělají, protože si myslíme, že mediace je důležitý nástroj nejenom při řízení a řešení krizí, ale i při prevenci. Mediaci lze použít také jako preventivní nástroj a to je velmi důležitý aspekt. A já vím, že vy, poslanci parlamentu, politické strany, můžete hrát také důležitou roli v mediaci a taky to děláte. Je mnoho iniciativ, které vycházejí z parlamentů nebo od politických stran. Je možné, aby politické strany v parlamentu spolu eh, navzájem mluvily a to je důležité. Takže to je z mé strany všechno. Děkuji vám. Eh, děkuji. Eh, pane Kenigu a slovo má pan Tomat. Děkuji. Jestli mohu, tak bych eh, chtěl popsat eh, některé z těch věcí, které spadaly do naší práce v posledních letech, které souvisejí eh, také s tím, co dělá Evropský parlament. Víte, my fungujeme v rámci globální strategie tam jde zejména o prevenci krizí a konfliktu. Snažíme se najít nějaký nový způsob, jak reagovat na ty konflikty. Jde o odolnost, o stabilitu, o souvislosti, které jsou trochu nezvyklé, jako humanitární pomoc. Máme novou vizi konfliktu která je mnohem složitější, než to bylo v minulosti. Jak eh, řekl Rüdiger, tak eh, jsou popsány v globální strategii, ale i jiné instituce eh, se na to zaměřují. OSN také se zaměří nad tím, jak prevenci konfliktů rozšířit a prohloubit. a tak jak zde partnerství pro mír. A když se na to podíváme, tak ten závěr je v tom, že musíme jednat jinak, že musíme být aktivní ve všech fázích konfliktu. A propojit to s tou globální strategií. Potom dá ten privilegovaný vztah, který máme v Německu, je výsledek debaty, která v Německu proběhla právě o této koncepci a tak eh, na základě toho vznikl i ten, tento úřad v rámci Ministerstva zahraničí Německa. Eh, vedeme také debatu s občanskou společností, to je také součástí toho našeho integrovaného přístupu. Snažíme se čím dál tím více zapojovat i do té reflexe občanskou společnost a děláme čím dál tím více společných akcí s Evlonem, což je ta Evropská styčná kancelář pro tyto účely, aby to nebylo pouze nějaká formální reflexe, ale se to promítlo i do té operativní oblasti. Chceme mít holistický pohled na tuto oblast a chceme být jakýmsi hubem pro všechny různé aktéry v Evropské unii, takže spolupracujeme s komisí, se členskými státy, státy v radě. Zatím tím více jsme v kontaktu také s parlamentem. Gerald, který tady je, je naším protěžkem zde. Také teď Eh, uvažujeme o výměně některých úředníků s parlamentem, abychom lépe spolupracovali. Nejde o to měnit eh, mandát, eh, který máme, ale jde spíše o to, jak zajistit, aby to operativně v terénu potom fungovalo. Chtěl bych zmínit tři hlavní témata, podobně jako Ridigre, tak prevence konfliktu. My jsme vypracovali koncepční materiál, který eh, se teď projednává v radě. Tam je několik nápadů, například to, že je potřeba vést politickou diskusi o prevence konfliktu. Hm, že jeden ze způsobů, eh, jak tomu zabránit, je předem do toho zapojit ten politický dialog. Musíme mít také eh, síť zaměřené na ty konfliktní oblasti podnikatele ve všech eh, evropských institucí FFF už eh, založili eh, takové oddělení i v Německu to také. A je potřeba zajistit propojení mezi Evropskou unii a institucemi členských států. Stejně tak chceme také více kapacit na analýzu konfliktu. To je zásadní. Máme-li potom zasahovat, musíme vědět, Eh, co se děje, spíše než to potom budovat na poslední chvíli, na rychlo. Musíme mít eh, tedy už připravenou tu analýzu vznikajícího konfliktu a musíme také propojit eh, politiku s programováním, aby to bylo dobře propojeno, čím se vracím k tomu té myšlence hubu. Ještě jeden prvek prevence konfliktu, který je důležitý, jsou volby přirozeně. Tady vy můžete hrát velmi zásadní roli. A na to byste se mohli eh, zaměřit. Volby jsou vždycky náročné, to je jasné, ale my chceme s předstihem na tom spolupracovat také s vámi, jsme se, takže jsme si připravili určité nástroje, například se tady bude týkat pozorování voleb eh, v Zimbabwe a být připraven na všechny eh, kontroverzní body, které by se mohly stát. A můžeme to dělat i ve spolupráci s OSN, pokud budeme na to mít dostatek financí. poslancem Šakem, nebo poslankyní Šake, jsme o tom diskutovali hodně Keni, kde jsme využili její zkušenosti. Co se týče mediace, tady také vytváříme kapacitu na podpor mediací, na podpory členských států, které nám nabízejí své experty, ale také máme flexibilní nástroje, které nám umožňují podpořit mediace, kdekoliv na světě, zejména jsou to normální kontrakty, nebo, nebo vaše rozhodnutí, je to velmi malý eh, rozpočet, který nám umožňuje hned financovat eh, medi, eh, mediaci, když je to potřeba. A potom je to další nástroj, který jsme společně rozvinuli. Dalšími spolupráce s FBI, tomu se říká Hermes, tady je možné financovat mediaci pro třetí strany mimo EU. Podíváte se na Severoafrickou republiku, tak tady také probíhal mediační proces financovaný, nebo který organizovala Evropská unie a my jsme díky těm prostředkům, které jsme měli, podpořili předsedu Africké unie. Potom jsme s tím seznámili prezidenta Středoafrické republiky a prezidentem toho Hermesu jsme to celé financovali ty diskuze, které eh, potom probíhaly. A už jenom stručně, poslední věc. Otázka stabilizace, o tom tady také byla řeč, to je nová koncepce. Pro nás je stabilizace nástroj, který umožňuje zabránit mm, konfliktu násilí ještě předtím, než eh, se to stane. Znamená, že v těch oblastech, kde je možné, že by se Eh, páchalo násilí, tak tam musíme k tomu přestoupit. Například eh, v Mali, tam něco takového jsme dělali, tam jsme podpořili místní orgány, když eh, tam taková situace hrozila. Děkuji za pozornost. Děkuji. A teď, kolegové, si říci, že máme ještě 10 minut do konce. Tři čtyři eh, žádatelé o slovo. Omezte se prosím na tři minuty každý. A paní Post jako první. Děkuji vám za důležité informace. Já budu zpravodajkou pro vytváření kapacity Evropské unie pro prevenci konfliktů a e, mediaci, takže s vámi během vypracování té zprávy budu v kontaktu. Děkuji vám. Let, tento týden mám setkání e, e, se členským se členským, s členy a aktéry v této oblasti. Také vidím, že zde jsou zde stínoví zpravodajové nebo konkrétně za zelené. Hovořili jsme o různých aspektech o významu akčního plánu do budoucna, o lepší koordinaci mezi různými nástroji a členskými státy a hovořili jsme o nástroji včasného varování a o větším zapojení mládeže a žen. A hovořili jsme také, a to bylo velmi důležité, o tom, že je nutné mít dlouhé dobé politické cíle, to znamená, co chceme, nejenom sledovat jednotlivé konflikty. A rovněž jsme hovořili také o lepší koordinaci mezi hlavními městy a těmi, kteří pracují přímo na místě, přímo v terénu o politické vůli k prevenci konfliktů a mediaci a nutnosti investovat do ní. A taky jsme hovořili o eh, školení mediace pro poslance Evropského parlamentu, o lepší spolupráci mezi různými jednotkami nebo eh, různými odděleními pro prevenci konfliktů z eh, širšího hlediska, eh, včetně obchodu a životního prostředí a taky jsme hovořili o nutnosti analyzovat dobré výsledky eh, v tom smyslu, že budeme vědět, co funguje a co nefunguje. A také jsme hovořili o usměřování a o vytváření důvěry. Takže takto jsme tedy začali. A začátkem srpna hned začneme na té zprávě pracovat a budu velmi ráda v budoucnu v kontaktu s vámi oběma. Děkuji, děkuji a zapomněla jsem na jednu věc. Taky jsme hovořili o významu školení v oblasti podpory demokracie a hodnot Evropské unie. E, paní Falero za zelené, děkuji vám. Velmi ráda jsem slyšela, že máte pokyny, protože na ty jsem se chtěla zeptat. a neměli bychom mít něco jako ty německé pokyny na Evropské unii, to je otázka na vás oba, a pokud jde o výkonnou agenturu CIF, to eh, takže to je téma, na kterém bych ráda pracovala zde v Evropském parlamentu a možná Německo by tyto myšlenky mohlo v radě přednést. Vím, že váš minulý ministr hovořil o nutnosti PESCO Plus v oblasti zahraniční bezpečnosti a rovněž se hovořilo o e, nutnosti mírových e, sil. Už v roce 1994 Alexander Langer náš eh, dřívější člen se tím zabýval. Potom eh, byla vypracována studie proveditelnosti. Nevím, zda ji máte. Můžeme vám ji dát k dispozici, pokud ne. A já jsem ze Švédska. My jsme tuto myšlenku ve Švédsku vždycky hodněkrát zdůrazňovali, eh, abychom pracovali s spolu. Eh, Švédové a Němci mohou tuto myšlenku eh, protlačit na evropské úrovni. A také se můžeme poučit ze své zahraniční politiky. A pokud jde o prevenci konfliktů, tak většina lidí eh, prostě nevidí, když toto má úspěch protože máme spoustu úspěchů, ale eh, jenom o nich ne, nevíme. Proč parlament eh, víc o nich nemluví? Eh, mluví obvykle o válce, obraně a míru, když naším cílem je mír, když hovoříme o obraně a bezpečnosti. Takže je velmi zajímavé si přečíst ten dokument protože vždycky tam zaznělo obrana. A tam, kde je obrana, bychom měli to slovo změnit za mír. Když se člověk dostane na konec toho dokumentu, tak eh, vidí, že ta řešení by byla úplně jiná, kdybychom se zaměřili na mír místo na obranu. A to si myslím, že je významné pro všechny. A také eh, se to týká peněz. Eh, dáte mi ještě tři minuty, nemáme tři minuty, dvě a půl. Tak jenom krátká otázka o nástroji pro stabilitu a mír. Co si o tomto nástroji myslíme, protože víme, že jeho význam klesá, se snižuje. E, děkuji. Je spousta věcí, které, e, o kterých bych e, mohl, které bych mohl komentovat. Pokud jde o obranu a mír, já nevidím ten rozpor. An, was, äh, Frau Se samozřejmě ne, mě ještě to, co mu říkala paní Valera na, za co vnesla do diskuse. Mám ti na mysli tu skutečnost, že směra v politice Evropské unie by měla jít spíše více k bezpečnostní politice, a což znamená, a to také sledujeme, že se tady jaksi oddalujeme od těch civilních přístupů paní Mogherini vnesla do diskuse nový nástroj, European Peace Facility, Evropský nástroj pro mír, a v tomto nástroji nenalézáme téměř vůbec žádné oblasti civilní prevence konfliktů a civilního řešení konfliktů. Spíš jde o to o, my vojensky vybavit partnerské armády, i když přímo v názvu nástroje je slovo mír. Pak v Evropské unii hovoříme o sloučení různých zahraničně politických nástrojů. A zde bych ráda poukázala na stanovisko organizace Chléb pro svět a já vás prosím, pročtěte si toto stanovisko, neboť to, co jsem se z tohoto stanoviska dozvěděla, bohužel zde tady nemohu použít z časových důvodů ale ukazuje se, a je to jasné, že tím, že pokud by takovéto nástroje byly sloučeny, tak eh, Organizace Chléb pro svět uvádí 20 jednotlivých nástrojů, jak civilních nástrojů, nástrojů prevence, které již nyní, pokud dojde ke sloučení, nebudou k dispozici. Ať si tady jedná o civilní kontrolu, bezpečnostní aparát, podporu mezinárodních tribunálů a komisí pro hledání pravdy a usmíření, znovu začlenění, podpora dětí, vojáků a tak dále. Zde by mne zajímalo, co vy si myslíte o této nové tendenci v Evropské unii, v tomto vývoji. A neustále poukazuji na jednu věc. Pokud máte jeden pytel peněz, a dáte na jednu oblast více, no tak pro ty všechny oblasti ubyde a těch peněz tam prostě bude méně, protože tady není to nafukovací ten zdroj peněz. Eh, kolegové, eh, tlumočníci skončí ve 12.30, takže dokud tady jsou, eh, můžete se vyjadřit v rodném jazyce. Já budu mluvit jazyk německy. Dobře. To je naše novoročenka. Připomínám, já, já jsem německý člen za, nebo německý poslanec za SAD, mám konkrétní otázku, eh, která se týká nástroje eh, ICSP. Je to iniciativa, která byla vytvořena společně s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem obrany a má eh,